Vážení kolegové, navrhuji vám, že bychom začali s naším dnešním odpoledním programem a v rámci zprávy pana kolegy Eryho, pokud jde o politiku zaměstnanosti v členských státech, Počítali jsme s tím, že budeme mít dnes možnost si vyměnit názory s panem Brunem Koke, který předsedá MKO, což je tedy výbor pro zaměstnanost. Jak víte, je to orgán, který pro radu připravuje rozhodnutí EPSKA, tedy Rady pro sociální záležitosti, a má zcela zásadní úlohu, pokud jde o pozměňovací návrhy a pokud jde o rozhodnutí, která potom přijímá rada. Takže vám velmi děkuji za to, že jste se mezi nás dostavil. Navrhla bych, že bychom vám dali slovo asi tak na 10 minut, abyste nám vyložil, jakým způsobem vlastně vypadají věci v radě a potom zahájíme diskusy. Abyste si dobře uvědomili, jak vypadá situace tady ve výboru. Dvě věci. Jednak z hlediska časového rozvrhu je pravda, že tady panuje určitá tedy nespokojenost v tomto výboru a také v parlamentu, pokud jde o přijímání hlavních směrů i když to je vlastně takové první jaksi konkrétní eh, naplňování té strategie 2020, Čili to není věc, která by byla nijak e, nevinná ve vztahu tedy k politickým událostem budoucím. A další věc, i když v tomto ústavu, tedy Evropském parlamentu, v podstatě jsme hodně bojovali za hlavní směry pro zaměstnanost a otázky tedy zasazení celé této záležitosti do politiky zaměstnanosti. Pokud jde o výbory, stejně jako v radě, samozřejmě jsou ty věci dále děleny a v letošním roce paradoxně hospodářský a měnový výbor se rozhodl, že nepřijme usnesení e, k této otázce hlavních zásad, což nás v podstatě vede k tomu, že máme poněkud stíženou situaci a že musíme skutečně v podstatě zajistit, aby ta provázanost mezi jednotlivými hlavními zásadami byla dostatečná. To platí tedy pro souvislosti s eh, strategií 2020, otázka snižování chudoby. Vede se kolem toho hodně diskusí ve vašem výboru a samozřejmě se o to zajímají také členové našeho výboru, který se k tomu vyjádřili v usnesení v minulém nebo dokonce již před minulém měsíci v únoru neboť jsme přesvědčeni o významu tedy tohoto cíle a o důležitosti toho, aby tento cíl zůstal zachován na evropské úrovni. Nechci samozřejmě už déle zdržovat eh, možnost, kterou teď máte, abyste tedy učinil své vystoupení a potom bude následovat ještě fáze otázek odpovědí. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji za to, že jste pozvali MKO abychom zde tedy něco řekli o tom, jak vypadá situace, jak vypadá nová strategie, jak vypadají ty hlavní zásady pro zaměstnanost, tak jak budou přijaty v radě. Pokud jde o ty vaše obavy týkající se časového plánu, připadá mi důležité říci, že pokud jde o MKO, Otázka časového rozpisu představuje také problém. Jednak proto, že strategie byla nakonec vydána dosti pozdě, nebo tedy ten návrh komise byl připraven dost pozdě na konci března. Ta předcházející strategie v podstatě tedy dospívá ke svému závěru letos, čili nemůžeme zůstat ve vzduchoprázdnu, je třeba přijmout nějaké rozhodnutí před červnovou radou Čili tento návrh přišel ještě před tedy jarní radou, čili jsme to nemohli projednat nejprve v těch jednotlivých odvětvových eh, útvarech rady. Ve chvíli, kdy tedy se jarní rada rozhodla pro určité věci, tak návrh těch hlavních zásad, který je dnes předmětem naší práce, byl předložen také velmi pozdě a tudíž v rámci MKO jsme mohli diskutovat o těchto hlavních zásadách pouze jedinkrát. Nebylo to minulý, ale už předminulý týden. A myslím si, že jsme měli vlastně jeden celý den na projednání těch hlavních zásad, i když tedy k tomu samozřejmě předcházela určitá přípravná práce v rámci podvýboru. Měli jsme tedy jeden den oproti čtyřem měsícům, když se podíváme na projednávání hlavních zásad, tak jak byly nově formulovány v roce 2005. Čili z hlediska MKO ten čas je opravdu také velmi krátký, abychom dospěli k nějakému konsensuálnímu textu. To samozřejmě má také své následky. Prvním z těch následků ten se týká diagnózy, která byla provedena, pokud je o nezdar té předcházející strategie. Ten nezdar byl připisován především dvěma věcem. Za prvé tedy tomu, že vlastně ta strategie jaksi nezískala dostatečný ohlas, že možná chyběla tedy dostatečně srozumitelná jaksi představa o určitých pojmech, jako je tedy otázka zprávy governance nedá se říci, že bychom tentokrát z hlediska tedy časového mohli doufat v nějakou lepší situaci z tohoto hlediska. A navíc vše, co se týká těch hlavních zásad, a mohu zde připomenout ty národní programy reformní, potom next různé tedy další aspekty, to skutečně zcela zřetelně nevyplývá jako věc, která by byla jednoznačně propojena na všech patřičných úrovních. Čili z hlediska srozumitelnosti to pořád ještě není úplně ideální. Když se teď vrátím k diskusím na půdě MKO, eh, ty diskuse vedou k tomu, že v podstatě se projevuje určitá frustrace z toho, že jsme to nemohli projednat tak, jak by si to byli bývali členové výboru přáli. Takže tím pádem to jednání občas eh, neprobíhalo jako úplně volná diskuse, museli jsme to vést opravdu ve velmi krátkém čase, takže to bylo všechno velmi přísně tedy sledováno a dirigováno. Čili to jsou ty otázky týkající se časového aspektu věci a eh, konkrétních dopadů na provádění strategie a kontextu, v jakém tedy se bude odvíjet a nástrojů, tedy, které budou používány. V tom čase, který nám byl vyměřen, jsme se pokoušeli tedy jednat se sociálními partnery, protože sociální partneři měli tedy určitý jaksi vklad, který přinesli do té předcházející strategie a EMKO má skutečně tedy se seznámit s jejich názory. Zde bych chtěl zdůraznit tři věci, které v podstatě byly docela dobře, myslím si, tedy zohledněny v těch změnách, redakčních změnách, které e, výbor připravil pro hlavní zásady. Zdůraznilo se tady, že strategie by se neměla týkat pouze tedy nabídky pracovních příležitostí, ale také poptávky. To znamená vytváření pracovních příležitostí eh, na straně podniků a že bylo třeba mít nástroje, které by umožnily provádět politiky, které by tedy mohly k tomuto cíli vést. Další otázka je otázka mzdová. Sociální partneři se domnívali, že to znění předložené komisí představuje určitý ústup z těch pozicí, které jsme už zaujímali dříve a sociální partneři chtěli, aby se více tedy zachovala jejich autonomie v té oblasti sjednávání mest. Třetí bod se týkal flexikurity v interním měřítku. Samozřejmě v souvislosti s krizí se především tady odkazovalo na mechanismy částečné zaměstnanosti a nezaměstnanosti, což tedy celá řada členských států ve velké míře jak si zpracovala takovéto programy. Ale zde tedy se k tomu přistoupilo ze širšího hlediska a cena byla taková, aby se jaksi víceméně lepším Eh, lepším způsobem zobrazila celá ta paleta tedy nabízených služeb. My jsme si tedy vyslechli sociální partnery a zohlednili jsme jejich požadavky. Pokud jde o ty hlavní zásady jako takové, ty hlavní zásady, jak se připomíná ve stanovisku, které jsme zaslali EPSCO, představují tedy dlouhodobý cíl, ale zároveň by měly umožnit zpracovat eh, také politiky, které by mohly být realizovány v krátkodobém výhledu. Cílem EBSCO, alespoň z hlediska EMCO, je vytvářet nové příležitosti v tom smyslu, aby míra zaměstnanosti dosáhla 75 pro tu kategorii 20 až 54 let. Tedy 20 až 64 let. A návrh, tak jak byl zpracován komisí, by měl být takový, aby v zásadě, pokud je o ty hlavní zásady, eh, se to týkalo opravdu eh, té možnosti vytvářet větší množství pracovních příležitostí, ale aby se také eh, v tom bodě číslo 7, hlavní zásada 7, objevily také nástroje, které opravdu umožňují vytvářet nové pracovní příležitosti. Jedná se především o e, různé finanční nástroje, aktivní politika zaměstnanosti, zainteresovanost tedy na tom získat znovu nějaké pracovní místo a podobně. Všechny tedy pobídky finančního rázu a také, jak o to žádali sociální partneři, také všechno, co se týká vlastně tvorby mest a co se vlastně vytratilo z toho redakčního znění eh, těch eh, tedy částí, které se toho týkaly v novém návrhu komise. Můžeme tedy říci, že šlo určitou novou orientaci, nové zaměření těch hlavních zásad, aby se to tam objevilo z hlediska tedy právě těch nástrojů, které mají dostatečnou dotaci finančními prostředky a které umožňují vytvářet nové pracovní příležitosti. Další věc, jak říkali sociální partneři, ale myslím si, že to sdíleli i další eh, zástupci v MKO, to je tedy zase přesnější jak si zpracování těch otázek eh, poptávky, například eh, vytváření tedy lepších podmínek v jednotlivých podnicích, mít skutečně zase nástroje, které umožní vytvořit nové pracovní příležitosti, aby také tedy bylo možno skutečně lidem zajistit něco konkrétního. A třetí tedy důležitá kategorie, kterou se řídila celá řada členských států, je, aby se tam objevila otázka rovnosti mužů a žen konkrétnějším a systematičtějším způsobem. I v, tedy v názvu těch hlavních zásad, ale i tedy potom v tom vlastním textu. Čili tam se objevila celá řada tedy nových vlastně způsobů vyjádření zajišťujících větší tedy rovnost mezi muži a ženami. Dále otázka kvality práce, otázka začlenování lidí do společnosti, boj proti chudobě, ale pro nás tedy boj proti chudobě znamená, že v podstatě budeme lidi tedy lépe zapojovat do pracovního trhu, protože snižovat chudobu jako takovou, stanovit si to jako cíl, nemusí nutně znamenat, že budeme zvyšovat možnost vytváření pracovních příležitostí. Pokud jde o MKO, MKO se domnívá, že bychom v podstatě měli poskytnout samozřejmě vysoký základ pro sociální zabezpečení, ale zároveň, že jestliže budou existovat v dostatečné míře pracovní příležitosti, ta chudoba vlastně se bude snižovat sama. Čili ta desítka má být v podstatě samozřejmě vést k boji proti chudobě, ale tento boj znamená, že budeme především se snažit zapojit do pracovního trhu lidi, kteří mimo tento trh stojí v současné době. A potom můžeme říci, že se v těch hlavních zásadách ještě také, vzhledem tedy k tomu časovému tlaku, upravovala hlavní zásada číslo 7, která představuje skutečně takový hlavní ústřední bod pro naše diskusy. Proč je to vlastně odraz toho, jak to vypadá s tou strategií dnešní ve vztahu k Lisabonské. V Lisabonské strategii jsme měli hlavní zásady týkající se odborné přípravy, to tam pořád ještě zbylo, je to i poněkud tedy ještě rozšířené. Pak hlavní zásada, která se týkala v podstatě výchovy obecně, vzdělávání, a ta také tedy vzrostla, takže pokud je odbornou přípravu a vzdělávání, máme tedy teď něco podstatnějšího, než jsme měli dříve. Ale Omezování strategie se potom týkalo pěti eh, hlavních zásad pro zaměstnanost, které byly sloučeny do jediné. To znamená, že bylo třeba provést nějaký výběr, především ve vztahu k tomu, že otázka flexikurity dnes eh, zaujímá daleko výraznější postavení v tom návrhu, který nám byl předložen a že eh, se to objevilo tedy i v tom znění toho hlavního směru, té hlavní zásady. Čili ta hlavní zásada pro zaměstnanost, tam máme pocit, že v podstatě je v podstatě o něco omezenější ve vztahu k tomu, co jsme měli dříve. Čili členským státům šlo o to, aby se to omezilo, co nejméně to bude nutné. Čili v podstatě půjde o to, abychom mohli udělat alespoň to, k čemu jsme měli tedy pravomoc předtím. Myslím si, že to vlastně obecně bylo takovým hlavním vodítkem, pokud jde o úpravy, které jsme žádali, čili více jaksi opravdu té složky zaměstnanost, více pobídek pro eh, získávání pracovních příležitostí daleko tedy větší snaha o to mít eh, mzdy, které budou skutečně dostatečně pobídkové, otázka produktivity a aktivní tedy politika na eh, trhu práce. Pokud jde o hlavní zásady v oblasti životního, celoživotního vzdělávání, vůbec tedy vzdělávání. Tam jsme mohli přijmout návrhy, které jsme dostali od výboru pro vzdělávání, ale šlo v podstatě o to, tam znovu lépe tedy zapojit ty aspekty týkající se začlenování tedy lidí do společnosti a lépe tedy využívat kvalifikací těch, kteří už na pracovním trhu jsou, kteří už nějakou práci vykonávají. Pak je tady tedy ta hlavní zásada číslo 10, která představovala určitou odpověď na sociální doložku smlouvy ale z hlediska právního základu, což je tedy odkaz na zaměstnanost, měla skutečně být zaměřena na to, aby tedy lidi byli co nejvíce zapojováni do pracovního trhu a měli možnost získávat tedy eh, pracovní smlouvy. Takže cílem skutečně toho zapojování do společnosti a rozvoje tedy sociálního zabezpečení byly zde zdůrazněny v tom smyslu, že jde také o to, abychom vyloučili politiky, které nemají tedy se zaměstnaností nic výrazně společného, A jde také o to, aby to, co jsme tedy získali již eh, dříve, co umožňovalo právě vytvoření těch pobítkových mechanismů a otázek tedy sociálního zabezpečení, včetně důchodů, mohlo být tedy zachováno v rámci změní toho nového návrhu hlavních zásad. Čili jsme připravili tedy to kompletní redakční znění a ponechali jsme pro diskusi radě změní cílů, zejména v oblasti tedy vzdělávání a boje proti chudobě, protože to jarní rada ještě dostatečně nespecifikovala, čili to je v podstatě jediný prvek, který zůstává ještě otevřený v rámci těch hlavních zásad. A ještě do posud tedy k tomu MKO nemohlo zaujmout jednomyslné stanovisko. Čili to jsem chtěl říci na úvod. Pak samozřejmě rád odpovím na vaše otázky, pokud nějaké budete mít. Děkuji. Já nejprve dám slovo našemu eh, zpravodaji, panu Eri. Prosím. merci. Eh, eh, Děkuji, paní předsedající. Já se pokusím stručně schrnout, co jsem si připravil a jenom několik eh, závěrů potom. I nadále chápu tu věc tak, že Rada a parlament momentálně jednají nezávisle. Eh, Rada určila svůj program a nenechá se od něj odklonit ať už se těmi otázkami zabýváme nebo ne. Zřejmě už jste viděli první verzi návrhu zprávy, která se liší ve své struktuře a e, důrazu od toho, co jsme dostali od komisy a co slouží jako podklad pro debaty v radě. Já si představuji, že až budeme analyzovat neúspěchy Lisabonské agendy a jistě souhlasíme s tím, co řekl pan Kokej, že je možné učinit už teď závěry. jednou z těch chyb bylo to, že ty zásady tam jsou naformulovány tak obecně, že není možné sledovat jejich plnění. Četl jsem zprávy z jednotlivých členských států a každý stát neustále plní veškeré požadavky. Když však porovnáme eh, výsledky s tím, co jsme naplánovali, musíme si přiznat, že zdaleka nenaplňujeme ty původně stanovené cíle. Eh, chci tedy hned z počátku říci, že vítáme vznik integrovaných zásad, propojených zásad. Jejich hlavním cílem bude zvýšit zaměstnanost a to je ta hlavní otázka, to je nesporné. Nemyslím si, že ten cíl 75 je přehnaný, i když jeho eh, realizace se může potýkat s potížemi. A také nezáleží tolik na zaměstnanecké politice států, spíše ekonomika bude vytvářet pracovní příležitosti. Proto musíme nejprve vytvořit ekonomické podmínky, tak aby vznikla poptávka po eh, zaměstnáních a tady je potřeba brát v úvahu ekonomické příležitosti i výzvy. I výzvy. To je pozitivní. Co je ovšem méně pozitivní, je to, že máme eh, obecnější a méně koherentní zásady, jako když se nějaké malé dítě dívá do výlohy hračkářství a má jenom mlhavou představu dárku, který by chtělo dostat. A takže toto není cesta, jak se přiblížit svým cílům. Uvažujeme odlišným způsobem, když se snažíme definovat obtíže, které bude potřeba vzít v úvahu při snaze vytvořit další pracovní příležitosti. Je také zřejmé, že bude potřeba vypracovat nějaké podcíle. Já vím, že tady jsou kompetence jednotlivých členských států, ale vypracováním zásad bychom chtěli členským státům poskytnout určitou orientaci. Protože tady nehovoříme o mandatorních zásadách, proto můžeme ty zásady naformulovat odvážněji a také určit eh, nějaké podskupiny cíle. Takže eh, v tom našem návrhu cíle 75% zaměstnanosti bychom eh, tady v ta věkové skupině 20 až 24 eh, let eh, s ohledem na současnou politiku vzdělávání. Myslím, že to poskytne dostatečnou orientaci, protože je důležité především podporovat mladé lidi, aby dokončovali své Eh, školy, vzdělávání a vstoupili do pracovního poměru. Kdybychom nenačetli nějakou základní orientaci, tento cíl by se nepodařilo naplnit. A ta slova by zůstala jenom na papíře. Také eh, jsem eh, se dotkl v zásadě číslo 10 chudoby dětí. Víme, že chudoba dětí způsobuje horší podmínky nebo příležitosti těchto eh, dětí později na trhu práce a měli bychom jim umět pomoci již teď s tím, že se snad podaří zlepšit podmínky na trhu práce. A další problém by se dal řešit pomocí pozměňovacího návrhu a toho bych se také chtěl dotknout. Jedná se to o rovnosti mužů a žen, účasti mužů i žen. Je potřeba oběma pohlavím umožnit vstup na trh práce. To se ale podaří pouze tehdy, když se podaří zřídit instituce péče o děti, tak aby matky mohly vstoupit do, proce, do pracovního procesu na to je možné využít sociálních fondů a fondů soudržnosti, aby matky mohly eh, pracovat mezi tím, co o jejich děti bude eh, pečovat eh, instituce. A další důležitý prvek se týká povahy té probíhající změny a ta se týká také aktuální změny ekonomiky a vzniku nekonvenčních pracovních příležitostí. Jedná se o takzvané atypické pracovní smlouvy na rozdíl od e, smluv e, na dobu neurčitou, e, smlouvy na kratší pracovní dobu a záleží na rozsahu působnosti a toho, která která právní pravidla existují v tom kterém členském státu. Musíme vzhledem k tomu, že tyto atypická zaměstnání se množí, měli bychom se také této skutečnosti dotknout ve své legislativní práce. My jsme právě hovořili o návrhu zprávy Eh, dnes dopoledne o té atypické práci v tomto výboru. A pak je zde probíhající spor, který se týká eh, vzdělávání ve školách a mimo školu. Podle nás by to měla být eh, vysoce kvalitní práce, získávání znalostí a vědomostí, která později umožní studentům získávat práci politika soudržnosti by měla sloužit cílům politiky zaměstnanosti a ta současná ekonomická krize by neměla snížit, promiňte, nesnížila, ale naopak zvýšila rozdíly mezi členskými státy a zaměstnaností eh, v jednom každém členském státě. Měli bychom se tedy snažit odstranit tyto rozdíly. Šlo nám o aspekty, kde jsou k dispozici rezervy, hovořili jsme i o lidech se zvláštními potřebami, s postižením a tady se daří klást větší důraz na tento aspekt, když se nám podaří přizpůsobit pracovní příležitosti, podaří se nám zmobilizovat poměrně Eh, vysoký počet potenciálních zaměstnanců, kteří by eh, se mohli zapojit do trhu práce. Dovolte shrnout. My se domníváme, že konkrétnější podskupiny cílů eh, bude potřeba stanovit a myslím, že ten cíl 90 pro mladé lidi, pro vědce a výzkumníky, to je právě součástí tohoto cíle. A e, mladí lidé od 20. do 24. E, roku věku by měli větší míře navštěvovat školu. To je nezbytná podmínka pro to, aby byli posléze lépe zaměstnatelní. Také musíme reagovat na měnící se povahu pracovních příležitostí a politika soudržnosti by také měla přispět Lec, kdo by mohl eh, namítnout, jestli náš eh, přístup eh, je dostatečně konkrétní, aby nabídl řešení, o tom se dá debatovat. Je možné použít buď ekonomické zásady, anebo nějaké horizontální nástroje, které by byly použitelné k implementaci těchto cílů. Je možné uvažovat o různých typech řešení, ale přispět k tomu musí i další pole. A můžeme se dohodnout s členskými státy, radou a parlamentem, že v prvé řadě tedy eh, je strategie 2020, která může posloužit ke vzniku dalších pracovních příležitostí. To by nám mělo pomoci se dostat té současné situace. Děkuji. Děkuji. Nyní dám slovo dalším, paní Steinrich, a poprosím vás, abyste byli tedy stručnější než zpravodaj. Prosím. Děkuji. Jsem ráda, že naši hosté přišli hovořit s námi eh, o těch zásadách. Už toho eh, se toho mnoho řeklo a my jsme v tomto výboru už hovořili o těch hlavních bodech eh, tohoto návrhu. Jistě jste eh, o tom již slyšeli, šlo o eh, mladé lidi na trhu práce, lidé postižení a eh, také kvalita pracovních příležitostí. Já jsem se přihlásila o slovo, protože jsem chtěla ještě hovořit o tom časovém průběhu a o účasti parlamentu občané Evropy nás zvolili, abychom zastupovali jejich zájmy a to je moje eh, první velká zpráva jako stínavé zpravodajky, ale eh, já eh, mám pocit, že když o tom budeme hovořit teď a potom se o tom bude rozhodovat až v září, že se to mezi tím všechno dostane do koše. Myslím, že e, názory tohoto výboru, který je skutečně velice blízko evropským občanům, všichni poslanci e, těchto e, tohoto výboru, bez ohledu na to, jaké frakce jsou členy, by tyto otázky měly mít na paměti. Já prosím o to, abychom o tom nemluvili naposledy v červnu. Já chci, abychom byli bráni vážně, protože a my také eh, to musíme ovlivnit, jaká rozhodnutí bude učiněna, to znamená, co vlastně z Evropy potom, eh, potom půjde. Proto vás žádám, abyste eh, brali ohled na náš názor. Paní Turingen. Děkuji za slovo, děkuji Já chci říct si dvě věci. Za prvé, a smlouva a zásady číslo 10, o tom byla řeč. Já se dívám na základ smlouvy, je totiž důležité, aby toto bylo v pořádku a zdá se, že existuje řada základů, smlouvy a existují různé zásady týkající se sociálního vyloučení a článek 3, cituji, který se týká boje proti sociálního vyloučení a e, také smlouva TFEU o fungování Evropské unie. Tam článek 9 praví, že provádění politik a aktivit Evropská unie by měla brát v úvahu požadavky na zajištění eh, vysoké zaměstnanosti, sociální ochrany a boje proti sociálnímu vyloučení. Takže myslím, že eh, ta nová smlouva toto dobře pokrývá a existuje i řada dalších článků, které lze využít. Já to chci výboru říci, protože se v radě vede debata, jestli eh, ve smlouvě proto existuje právní základ. Já si myslím, že ano a moje frakce také. Proto chceme řešit chudobu v Evropě, miliony lidí v Evropě, kteří trpí chudobou a miliony lidí, kteří pracují a přesto jsou eh, chudí. Tento výbor eh, v tomto směru musí vyslat signál. A co se týče propojení ekonomických zásad a zásad pro zaměstnanost, vy říkáte, že Musíme mít konkrétní politické nástroje pro vytváření pracovních příležitostí. Souhlasím, ale pakliže východisko je takové, že agendou v Evropě je konsolidace rozpočtu a škrty bez snahy vytvářet nové pracovní příležitosti a růst a bez toho, abychom tyto strategie brali vážně, tak vlastně nám nejde o nic jiného, než o konsolidaci rozpočtu. To je pro zaměstnanost nebezpečné. Musíme říci jasně, že ekonomické zásady musí být charakterizovány eh, tvorbou pracovních míst, eh, zlepšováním kvality práce a na to je potřeba se zaměřit. Merci beaucoup, madame. Děkuji, paní Cornelisen a potom paní Schroeder. Prosím, paní Cornelisen. Um, yeah, thank you. Děkuji za ty informace. Já jsem byla velice ráda, že zde eh, padl důraz na tvorbu pracovní příležitostí. To je velice důležité. Eh, samozřejmě můžeme vzdělávat mladé lidi, ale musí být ty pracovní příležitosti, které potom budou moci využít. Eh, škoda, že se nikdo nezmínil o zelených pracovních příležitostech. Chceme-li totiž splnit cíle EU 2020, což znamená vytvářet eh, zelené, chytré a eh, inkluzivní pracovní příležitosti a takovouto ekonomiku, potom tyto pracovní příležitosti opravdu musí být zelené. Na jedné straně musíme vytvářet tyto zelené pracovní příležitosti, na druhé straně musíme investovat do pracovních sil Eh, která se těchto pracovních příležitostí uchopí, zvlášť ohledem na stárnutí společnosti. To nás postihne do nějakých deseti let. Budeme také muset se zamyslet na různá pracovní aranžma. Eh, padlo zde eh, řada slov eh, o eh, spojování práce a péče o děti, o eh, větší flexibilitě pro zaměstnance, ale kladu si otázku, do jaké míry budou členské státy ochotny jít dost daleko, aby učinili tyto nezbytné změny a poskytli třeba lidem právo na práci na zkrácený eh, úvazek, na eh, flexibilní pracovní dobu a také, aby umožnili pracovat část pracovní eh, doby doma, a to třeba i lidem s tělesným postižením a také, aby mohli propojit školu, dětí a práci. Na tom bude záviset a atypické zaměstnání se a atypická práce se asi stane typickou a jestli lidé budou eh, přicházet o práci, to bude záviset na tom, jestli se nám podaří eh, poskytnout odpovídající práva pro zaměstnance, dostatečnou sociální jistotu a toto všechno. Místo eh, flexikurity bychom měli přejít na systém tedy nejprve poskytnutí jistoty a potom teprve té flexibility. Takže my navrhneme určité pozměňovací návrhy, které se toho budou týkat a doufám, e, že uslyším, jak na to budete reagovat. Děkuji. Uh, takže s jídlem roste chuť. Nyní se už přihlásilo devět řečníků. Uh, takže já budu muset zkrátit eh, každému tedy řečnickou dobu, protože pak budeme hovořit ještě s komisí o eh, časových termínech, ale tak učiním až eh, nakonec. A potom pan Buké si bude muset vzpomenout na všechny vaše otázky a stručně zodpovědět. Takže paní Schröter a potom paní Raptý. Děkuji, já budu stručná. Já mám jednu zásadní otázku. Vy jste řekl, že ta koncentrace, eh, tedy že se máme soustředit na pracovní příležitosti, které se mají vytvářet, takže se ptám, jakou úlohu hraje iniciativa pro zelené pracovní příležitosti, která eh, bude vzniky, vznikat díky mé eh, zprávě v parlamentu. A vy jste také řekli, že sociální zapojení má být spojeno eh, s poskytnutím zaměstnání, ale nezbytná podmínka dosažení tohoto cíle je nový návrh komise, totiž jeden cíl vzdělávání a další cíl další vzdělávání eh, ve vztahu k transformaci pracovních příležitostí, to znamená eh, udržet si zaměstnání a na to potřebujeme také iniciativu dalšího vzdělávání. Tady to vzdělávání je centrální prvek, to je právě eh, tedy přístup komise. Proč tento přístup nepodporujete? Děkuji paní Rapti a potom pan Pupakis. Paní Rapti. E, Děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěla říci, že stínový Eh, zpravodaj socialistů eh, mi eh, vzala od úst, co jsem chtěla říci. Nicméně mám otázku, jak na adresu zástupců rady, tak na adresu našeho parlamentního výboru a každého z nás. Já jsem s velkým zájmem Eh, si přečetla strategii EU 2020 a dovolte mi, abych použila následující eh, slova. Už mě nudí slyšet pořád o Evropě 2020, protože čím více hovoříme o Evropě roku 2020, zdá se, že tato Evropa je již mrtvá. My hovoříme o nových pracovních příležitostech, hovoříme o bezpečnosti, jistotách, perspektiv, kvalitních pracovních místech a podobně. A současně ekonomická realita, která se týká Řecka, Španělska, Portugalska, Spojeného království, tato ekonomická realita eh, vlastně nás konfrontuje s novou realitou, která dokazuje, že věci jsou čím dál těžší, čím dál obtížnější přístup mladých lidí na trh práce. Eh, Jsme nuceni konstatovat, že mzdy budou klesat, aniž bychom s tím cokoliv mohli udělat. A my bychom měli v rámci nějakého realistického přístupu přizpůsobit národní cíle, které budou muset brát v úvahu realitu v té které zemi. Já samozřejmě bych si přála, aby se uskutečnila strategie EU 2020 a moc bych si přála, aby ty cíle byly naplněny. Ale jak budeme, jak máme mluvit o, o zelených pracovních příležitostech a bílých pracovních příležitostech, ale nemluvíme o tom všem, co máme všichni na paměti, to znamená tu temnou budoucnost, kterou bychom měli mladým osvítit. Ehm, já bych chtěla říct, že my se tady bavíme o hlavních zásadách a teď je příležitost zmínit celou řadu různých témat, protože máme prakticky před sebou nepopsaný list. Na jedné straně je návrh komise, na druhé straně je návrh eh, zpravodaje a možná je příležitost se soustředit na změny, které bychom chtěli učinit v textu, který máme na stole a nikoli vést obecnou rozpravu kde každý přispěje eh, po svém. Pokud chceme, aby eh, ta naše debata eh, se projevila pokrokem v jednání a, a, a vedla ke schodě s radou, tak bychom se asi měli soustředit na to, co je definováno tady výborem EMCO v tom dokumentu, který je předložen radě a na návrhy našeho zpravodaje. Takže pan Pupakis nyní a potom paní Timer. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji také, eh, pane Kokete, za vaši prezentaci. My souhlasíme s duchem tohoto vystoupení, ale rádi bychom věnovali více pozornosti některým pasážím. E, měl by se klást větší důraz na zaměstnanost a na to, co by se mělo učinit v některých členských zemích. A je třeba také více zdůraznit posílení sociálního dialogu a e, O ochranu kolektivních smluv, e, takže, které se nyní obchází často. Takže je potřeba e, klást důraz na atypické e, pracovní vztahy a jejich souvislost se s dalšími. Je třeba posílit kontrolní mechanismy, boj s ilegální zaměstnaností a chtěli, bylo by potřeba efektivně koordinovat programování eh, strategie a její realizaci a, a soulad eh, eh, strategie 2020 se strategií zaměstnanosti, aby bylo dosaženo sociální soudržnosti tak, aby se překonaly překážky nezaměstnanosti a chudoby. Paní Týma. Děkuji, pane Kokete, za to, že jste přišel s námi o tom diskutovat. To bude mít ovšem smysl pouze tehdy, když eh, návrhy, se kterými přijdeme v tomto výboru, budou také eh, přijaty a někde se odrazí. Eh, vy jste předtím se zmínil o tom, že ještě vlastně se nejednalo finálně o tom cíle boje s chudobou a že teprve na samitu eh, se o tom bude jednat. O to důležitější si myslím, aby v těch zásadách eh, bylo přijato eh, byl přijat náš názor, názor, kdy my se kriticky stavíme eh, k těm eh, vágním rozměrům toho cíle boje s eh, chudobou, že jsme velice znepokojeni, že je spochybněvána i sama definice chudoby a že veškeré debaty, které jsme vedli, které byly vlastně jako podklad k tomu cíli chudoby, že vlastně nebyly vyslyšeny, že se tady berou v úvahu jiná kritéria. E, to nás znepokojuje a chceme také konkrétně vědět, do jaké míry e, vlastně budou realizovány vnitrostátní cíle a jakým způsobem to může eh, ovlivnit Evropská unie, aby potom vlastně se neprezentovala jenom suma těch eh, splněných cílů z jednotlivých členských států a tím bychom vlastně s tím byli hotovi. Nyní paní Ovír a potom paní Figueredo, tak prosím paní Ovír. Tänan, proua president. Arutades tööhõivepoliitika suunis. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, když je řeč o hlavních zásadách, je jisté, že je potřeba především mít kvalitní zaměstnání s vysokou přidanou hodnotou. A proto je potřeba, aby politika zaměstnanosti podporovala také změnu struktury hospodářství. Většinou totiž pracovní místa, která zanikla během krize, nebudou obnovena ve stejném počtu. A tak je potřeba reagovat na ty změny. Také bych chtěla říci, že politika zaměstnanosti by měla pracujícím garantovat přechod mezi odvětvími a měla by jim umožnit vlastně přizpůsobení se trhu práce. Tady je potřeba brát v úvahu dlouhodobé cíle, ale také garantovat, eh, jak si že budou tyto změny vzaty v úvahu při vypracovávání našich politik. Co se týče boje s chudobou, to je samozřejmě veliká výzva a je třeba garantovat všem sociálním skupinám jejich účast na trhu práce bez ohledu na to, z jakého regionu pochází nebo jak jsou vzdělaní ale předtím je potřeba garantovat všem eh, jistotu nebo bezpečnost práce a, jejich, a, a zajist, ujistit si jejich vůli pracovat. A ještě jedna poznámka na adresu zpravodaje. Ono dneska je velmi těžké porovnat stav zaměstnanosti v jednotlivých 27 členských zemích, protože v některých členských zemích se mezi nezaměstnané počítají e, pouze příjemci podpory, ale kromě toho tam ještě žijí nezaměstnaní, kteří již nejsou registrovaní. V některých zemích je to 6 měsíců, někde devět, někde víc. A ta situace je velmi odlišná v jednotlivých členských zemích. A zdá se, že v těch zemích, kde eh, jsou vypláceny podpory eh, v kratší dobu, to se, by ta situace byla lepší, ale není tomu tak. Figueiredo. Senhora Presidente, eh, muito brevemente eu ia começar onde há bocado acabou a senhora Rapti. děkuji, budu stručná, ano. Já souhlasím, máte pravdu, tady hovoříme o zásadách zaměstnanosti, ale zapomínáme přitom na realitu. Ku příkladu v Portugalsku, Řecku, Španělsku. Tam se teď eh, provádí politika Eh, úsporná se škrty ve veřejných eh, financích a to je doprovázeno eh, zvýšenými daněmi. Snižuje se kupní síla. síla. A tak máme méně zaměstnanosti, více nezaměstnanosti. K čemu pak máme tady tyto zásady? Když vlastně nevidíme to, že tržní ekonomika ehm, se staví proti větší eh, zaměstnanosti a to je zásadní otázka, jestli vůbec máme mít takovéto zásady. A když eh, vyjdeme z dodržování paktu stabilitu a eh, kritérií a když se podíváme na kritéria konvergence, musíme se ptát, co můžeme udělat pro větší zaměstnanost. Mimo to chci ještě říci, že existují různé aspekty, na něž nesmíme zapomínat. Eh, flexikurita v tomto rámci může znamenat jenom větší nejistotu, protože čím více nezaměstnanosti bude, tím eh, vlastně více toho budou moci muset zaměstnanci přijmout, akceptovat, aby vůbec dostali práci. A potom otázka rovného postavení mužů a žen. Ženy jsou zvláště postiženy eh, chudobou a nejistotou pracovních, eh, pracovních poměrů. Tím vždycky trpí ženy a jejich stále více. Eh, která tím trpe, trpí. Proto při eh, boji s chudobou se musíme i o to eh, zasazovat a co se i přesto, že vlastně to všechno vychází z tržně ekonomických principů, které to všechno způsobují. Paní Renier. Já chci navázat na mou předřečnici, ano, politické zásady musí být vždy eh, v souvislosti s ekonomickou krizí. Proto musíme eh, zvyšovat eh, poptávku a poskytovat a podporovat investice. A co se týče sociálních stabilizátorů a zásady dvě, my se musíme zasadit i o regulaci trhu a potom eh, zásada 7, tady mám konkrétní otázku. Chceme vytvářet pracovní příležitosti a vzhledem k tomu vlastně se tady vůbec eh, nevyjadřujeme eh, k otázce pracovní doby a rozdělení pracovní doby. A to také souvisí tedy s nadměrnou prací Um, příliš dlouhých uh, přes časových hodin, protože to je taková ta odvrácená strana uh, té uplatňování zásady 7. Děkuji paní Blinkevičute a potom pan Elmer. Ačiū, paní pirmininkė, děkuji panu Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji, pane Kokete, že jste přišel na naše zasedání. Samozřejmě Těžko lze říci opak, co se týče potřebnosti těchto hlavních zásad eh, ohledně zaměstnanosti, protože situace zaměstnanosti není jednoduchá. Tyto hlavní zásady jsou velice přijatelné, ale Ráda bych zdůraznila jedno nebezpečí. My jsme nedosáhli cílu Lisabonské strategie a teď otázka zní, zda dokážeme naplnit cíle obsažené v hlavních eh, Eh, principech eh, zaměstnanosti. My máme velice ambiciozní cíl a sice zajistit zaměstnanost 70 eh, a dále 75 Evropanů. Takže to je velice ambiciozní cíl a co se týče chudoby, to je hlavní zásada číslo 10, my jsme eh, jaksi snížili své cíle. Původně jsme říkali, že odbouráme chudobu, především chudobu dětí a nyní jsme své ambice zredukovali. A teď už říkáme, že pravděpodobně pomůžeme 20 milionům osob dostat se z chudoby. Což eh, eh, znamená, že můžeme zlepšit procento zaměstnanosti, ale to by mělo mít vliv na odbourání chudoby. A já bych se chtěla zeptat, jakými prostředky e, můžeme zajistit, aby členské státy měly zájem aplikovat ty hlavní principy, zvláště co se týče chodovy, Protože já mohu říci na základě zkušeností z vlastní země, že neexistuje politická vůle bojovat s chudobou. A tak je třeba říci, že nestačí si vyměňovat správnou osvědčenou praxi. To je důvod, proč musí spolupracovat parlament, komise a rada a najít eh, prostředky, cesty možná jiné, než jsou směrnice pro boji eh, s chudobou. A já jsem v těchto hlavních zásadách nenašla prostředky pro boj s ilegálním zaměstnáváním v této hospodářské situaci, ve které žijeme, mnoho lidí pracuje e, ilegálně, protože prostě nemají jinou možnost. A otázka zní, co nám můžete navrhnout pro vyřešení tohoto problému. E, dobrá, pan Elmer nyní. Děkuji, paní předsedající. Já jsem vyslechl tuto debatu s velkou pozorností a Eh, týká se to i těch bodů na programu dnes dopoledne uh, slyšel jsem spoustu moc pěkných, příjemných věcí a o tom, jak přáně otcem myšlenky. Samozřejmě, že chceme zatočit s chudobou a nezaměstnaností mládeže. To jsou všechno velice pěkné cíle. Kdybyste vzali tyto zásady, tak byste je mož, možná mohli schrnout do několika málo slov a říci, měli bychom si vést lépe, ale otázka je, co uděláme, abychom toho dosáhli. Kolegové v této místnosti jistě jsou vedeni upřímnou, eh, upřímným soucitem k občanům, kteří mají velké potíže. Ale co se týče návrhů konkrétních mechanismů, my tady vlastně uvalujeme nové závazky Eh, zaměstnavatelům, zvyšujeme náklady na práci, snižujeme konkurenceschopnost evropských ekonomik a v důsledku, jestli se toto všechno bude realizovat, důsledkem bude nižší ekonomický růst a eh, větší nezaměstnanost. Takže soucit s jednotlivými pracovníky nevede k větší zaměstnanosti a větší prosperitě pro celé společenství. Já bych navrhl, i když se na to možná dívám z vašeho hlediska negativně, že je na tom všem něco trochu dobrého. Myslím, že neexistuje nikdo, kdo by nám naslouchal a vůbec nikomu nejde o to, co tady říkáme. Jedna z kolegyň řekla, že má pocit, že píše zprávy do koše. Já docela dobře rozumím tomu, proč si to myslím. Někdo další řekl, že tento výbor je uzavřen vůči občanům kolikrát už jsme hovořili s lidmi a zaměstnavateli a Eh, podnikateli. Eh, nikdo z nich nám neřekl, eh, že nám děkuje za za prostředí, pro, které přeje tvorbě pracovních příležitostí. Naopak nás kritizují na, za složité prostředí, které nevede k investicím, které nám stěžuje zaměstnávání lidí. Kdybychom to všechno brali vážně, paní předsedkyně, tak bychom si měli uvědomit, že v tomto parlamentu můžeme udělat jenom velmi málo pro tvorbu pracovních příležitostí, ale mohli bychom udělat mnoho pro to, abychom odstranili ty stávající překážky zaměstnanosti. Bohužel my v tomto výboru zdá se, že eh, máme spíš na paměti tvorbu nových překážek k zaměstnanosti, ale, ale my bychom měli dělat pravý opak. My potřebujeme deregulaci a nižší daně. Potom získáme ekonomický růst, kvalitnější pracovní příležitosti a zaměstnanost, o kterou nám tolik jde. Děkuji mnohokrát kolegovi za tento návrh a dávám teď slovo ještě paní Kosta. Eh, ringrazio molto per questo incontro e per eh, un confronto che comunque spero utile. E Děkuji mnohokrát za toto setkání a za tento uh, možný okruh výměny názorů. Myslím si, že tady máme celou řadu aspektů, které souvisejí s tím, že prožíváme jednu z nejhlubších krizí v posledním období a vidíme, že evropské politiky v současné době nejsou zcela přizpůsobeny této situaci a to by v nás mělo vzbudit pocit odpovědnosti. Spravodaj již počítá s určitými doplňky pro text hlavních zásad a chtěl, aby se tady více zdůraznili politiky, které mají skutečnou vnitřní návaznost eh, v oblasti zaměstnanosti. Podle mého názoru je tady jedna věc, která není dostatečně zdůrazněna v těch hlavních zásadách, kterou je třeba posílit, a to je otázka investic do vědy a do kvalitního vzdělávání. Když se podíváme na poslední zprávu můžeme vidět, že skutečně politiky v oblasti tvorby pracovních příležitostí by měly být daleko zřetelnější právě v oblasti vzdělávání a také soukromého výzkumu. A další otázka je ta, že říkáme, že Lisabonská strategie byla nezdarem. Nicméně si myslím, že ta strategie byla správná, pokud jde o to, co nabízela jakožto hlavní cíl, to znamená Evropu založenou na skutečných dovednostech. Co se tedy nepodařilo? Skutečnost, že ty eh, cíle, které byly stanoveny pro průběžný tedy eh, systém plnění nebyly dobře vypracovány a že jsme neměli dostatek měřitelných parametrů. Myslím si, že v těchto hlavních zásadách eh, chybí kritická analýza, eh, že tady chybí nové nástroje, nové pobídky pro využívání strukturálních fondů. Říká se, že strukturální fondy mají být jednou z takových strategičtějších složek pro vytváření pracovních příležitostí. Mělo by to být spojeno s novou prosperitou, která by lépe tedy eh, odpovídala také větší pružnosti na pracovním trhu. A eh, celá řada lidí se tak opravdu ocitá v nejistém postavení. Myslím si, že je třeba, aby skutečně zde byly vypracovány asi každoročně zprávy v jednotlivých členských státech o tom, jak se využívá fondu a jaké výsledky mají. Zdá se mi, že ta část věnovaná nástrojům je opravdu velmi slabá, jako kdybychom nepochopili poučení z nezdaru Lisabonské strategie. Myslím si, že skutečně bychom k tomu mohli přispět a stanovit si tedy cíle, které budou něčím více než božným přáním. Takže poslední řečnice byla paní Kosta a vzhledem k tomu, že rada i komise v podstatě dostali otázky na téma časového rozvrhu. Pan Koke sám hovořil tedy o určitých obavách, které panovaly eh, v tom výboru, kterému předsedá, pokud je o určitou frustraci plynoucí z toho časového plánu. Komisi tady zastupuje pan Ignacio Bernardo, Možná, že by bylo dobře, abych mu dala slovo, aby se mohl vyjádřit na toto téma a vysvětlit stanovisko, pokud jde o přijímání tedy tohoto časového plánu. Takže dávám slovo panu Bernardovi. Samozřejmě k otázce časového rozvrhu, ale pochopitelně i na jiná témata, Eh, chtěla bych vás požádat tedy o to, abyste navázal případně i na to, co jste zde slyšel. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já děkuji za udělené slovo. Chci tady v podstatě připomenout tedy některé otázky týkající se časového plánu a skutečností, tedy které vedou k určitým obavám v řadách poslanců. Máme tady skutečně určitý tedy časový plán, časová omezení v souvislosti se strategií 2020, ale v každém případě, jak dobře víte, víte, že jsou to tedy integrované hlavní směry, které tvoří součást těch hlavních zásad pro zaměstnanost. Ten návrh eh, komise přišel opravdu velmi pozdě, byl zveřejněn teprve 27. března a přitom tedy už jsme byli opravdu v roce jaksi ve velmi pokročilém stádiu. Takže je obtížné pokračovat tedy s tou strategií, pokud přihledeme tedy k tomu časovému eh, aspektu, který ukazuje, že ta předcházející strategie už dospívá ke svému závěru. Rada proto na příštím zasedání ministrů pro zaměstnanost v Lucembursku skutečně bude tyto věci podporovat, ale chtěl bych vás ujistit, že opravdu nemůžeme vlastně přijmout rozhodnutí před tím, než bude možno získat rozhodnutí Evropského parlamentu. K tomu pravděpodobně dojde až za belgického předsednictví, protože bude třeba počkat na hlasování Evropského parlamentu v září tohoto roku Čili to už bude za belgického předsednictví a bude pak na radě EPSCO v říjnu, aby přijala toto rozhodnutí a že tedy k tomu přijetí dojde až na říjnové radě. Nicméně rada nebude sedět se založenýma rukama. Máme tedy hodně práce a už jsme tedy hodně práce tomu věnovali. ve velkých tedy eh, rysech jsme se vlastně mohli přiblížit i tomu, co připravil výbor pro zaměstnanost. Za to děkujeme panu Koke a máme tady i další tedy podněty, například o výboru pro vzdělávání. Tam rovněž byly návrhy na hlavní zásady 6 a, 6 a 8 a potom jsou tady ještě další návrhy k hlavní zásadě 10. Celá řada věcí se pak týkala hospodářské a sociální politiky a musím říci, že teď máme před sebou text, který se liší od textu komise a bude předložen radě EPSCO a opravdu tedy zapadá do těch myšlenek, které zazněly jak ve Štrasburku, tak i jinde. Děkuji mnohokrát za tato upřesnění týkající se formy, jakou nabude tedy to přijímání těch hlavních zásad. Pak uvidíme, jak bude konkrétně probíhat jednání mezi parlamentem a radou, až tedy parlament si jednoznačně tedy stanoví eh, určité rozhodnutí. Samozřejmě bude asi obtížné, abyste reagovali na všechny body ze všech jednotlivých vystoupení. Zřejmě tedy se zaměříte na to, co budete pokládat za nejdůležitější také pro jednání mezi parlamentem a radou s tím, že přihlédneme samozřejmě i k těm názorům, které zde zazněly. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za všechny poznámky a otázky v rámci MKO pracujeme tedy způsobem, eh, jaký si požaduje rada, proto jsme pracovali tak rychle. A abychom byli schopni tedy eh, teď schopni reagovat tedy na eh, to, co říkal pan zpravodaj. Já jsem hodně zdůrazňoval toho ducha, v jakém probíhaly úpravy textu vzhledem k času, který nám byl vyměřen. Pokud bych měl opravdu tyto věci shodnout, chci zdůraznit, že zásady jsou sepsány tak, aby tam byly skutečně i ty body, které tam chyběly a které nám připadají důležité, jako jsou finanční nástroje a tak dále. K tomu už se nebudu dále vracet. Dále ty hlavní zásady umožňují minimálně udělat tedy to, co jsme už mohli dělat dříve, ale Měli bychom tedy díky nim dokázat i více, alespoň tedy eh, tak, jak jsem to vysvětloval k jednotlivým bodům. A za třetí, to redakční znění nebrání tomu, abychom tedy dělali to, co skutečně chceme, abychom dosáhli těch cílů, které pro nás byly vytčeny. Takže ve vztahu ke všem vašim připomínkám, ať už se to týká tedy rovnosti mezi muži a ženami, flexikurity, mladých lidí, já si myslím, že se v podstatě shodneme na takových těch hlavních eh, zásadách mezi tedy námi a MKem. E to jsou přece také eh, jaksi ty hlavní eh, zásadní otázky, které zajímají jednotlivé členské státy že v podstatě zde nejsou žádné zásadní rozpory a ta litera tedy těch hlavních zásad je pochopitelně určité ochuzení v určitých ohledech, ale někde zase obohacení a rozhodně tedy umožňuje provádět politiku, která tedy má na pomoci vytváření pracovních příležitostí, což tedy jaksi pokládá MKO za uspokojivý výsledek těch úprav, které byly do textu vneseny. Čili najít určité body stejné tedy teď mezi radou a parlamentem. To je to nejdůležitější. Co vlastně vás tedy zaujalo v těch hlavních zásadách a co tedy by vlastně v tom textu nebylo obsaženo ve vztahu k tomu, co byste si přáli, aby se dělalo do budoucna. Pak samozřejmě můžeme mít body u určitých omezujících otázkách, například pokud je o ty cíle nižšího řádu, pod cíle. Tam samozřejmě zase práce MK spočívala v tom, abychom řekli, že je žádoucí, abychom měli stanoveny i nějaké cíle, tedy nižšího řádu, které mají národní ráz a že tedy jednotlivé členské státy jsou vyzývány k tomu, aby si je zpracovali, abychom věděli, jak tedy by měly vypadat pro třeba určité kategorie populace abychom je skutečně mohli mezi sebou porovnávat mezi jednotlivými zeměmi na základě již existujících statistik. Abychom skutečně tedy ty věci mohli vzít si za své. Další bod, pokud jde o ducha. Myslím si, že v tom čase, který jsme měli k dispozici, nebylo možné je skutečně revidovat, ty hlavní zásady v určitých věcech jsme se snažili ty věci jaksi učinit srozumitelnějšími a tak, ale nemohli jsme jít příliš daleko. Proto je třeba asi dělat rozdíl mezi tím, co je opravdu důležité v těch hlavních zásadách vidět a to, co je důležité potom vidět tedy v těch otázkách už praktické realizace formou governance té zprávy, která z toho vyplyne pro používání těch hlavních zásad v jednotlivých zemích, to znamená určité nedostatky, které existovaly dříve a zjistit na základě těch nových nástrojů, které jsem uváděl, bottleneck a tak dále, čili v podstatě celá řada těch věcí, které jsou obsaženy v těch eh, národních reformních plánech, jak tedy to bude potom konkrétně realizováno v terénu. Čili je v podstatě třeba brát v potaz, že je to sice tedy zapsáno třeba v těch hlavních zásadách, ale dále je třeba ověřit, že ty způsoby, jakými se ty zásady naplňují, opravdu umožňují Eh, splnit vytčené cíle. Teď pokud jde o makroekonomickou politiku a návaznost na ní, eh, Zazněla tady celá řada tedy požadavků na toto téma. Makroekonomická politika samozřejmě je zde velmi důležitým aspektem. Já jsem hovořil o sociálních partnerech, hovořil jsem o těch vsuvkách, které jsme tam učinili ve vztahu tedy k poptávce po práci. To v podstatě je velmi důležité je třeba zdůraznit, že všechno nepřichází pouze z té nabídky, aby tedy lidé byli čím dál tím lépe přizpůsobeni pro pracovní trh. Samozřejmě to jsou věci důležité, to jsou samozřejmě věci, které budou nadále platit, ale musíme se ujistit také o tom, že na té druhé straně ty reformy v makroekonomické rovině umožňují vytvářet pracovní místa, což ne vždycky eh, platilo pro těch uplynulých deset let mezi těmi pracovními příležitostmi jsou třeba ty zelené pracovní příležitosti. Jedna z nich se tam třeba objevila na návrh komise, tak jak to tam bylo původně v těch hlavních zásadách. Zelené pracovní příležitosti tvoří určitý tedy celek samostatný v rámci zaměstnanosti a pracovních příležitostí jako celku. A snažíme se tedy o to ne, aby tedy lidé byli jaksi přímo vyškoleni pro zelené pracovní příležitosti, když po nich nebude žádná poptávka. Čili to je zase otázka té vyvaženosti. Čili se o tom hovoří, o těch zelených pracovních příležitostech a myslím si, že to reaguje tedy na vaše obavy a že se o tom hovoří jaksi jako oblasti, kde eh, mohou potenciálně vznikat pracovní příležitosti. Teď pokud jde o ty skupiny, které stojí tedy už na hranici mezi pracovním trhem a tou skupinou tedy ne zcela zapojených eh, lidí. Tady jsou samozřejmě lidé různého druhu, včetně tedy postižených a podobně. A politiky, tak jak jsou tedy eh, formulovány v této podobě, by měly na pomoci boji proti chudobě, ale my jsme tento cíl právě nechtěli v současné chvíli jak si eh, zachovat pro náš dokument, protože tím se daleko více zabývá tedy výbor pro sociální ochranu, čili my jsme to předali tedy zpět radě a eh, jak si pokládáme to za aspekt důležitý pro, eh, pro výbor pro sociální ochranu. Nicméně tedy co je důležité z hlediska MK, to je tedy politika pro zapojování do pracovního trhu. V podstatě ty hlavní zásady, tak jak jsou tedy dnes, jak si formulovány, tomu nějak nebrání. A myslím si, že skutečně tak jako politika vůči rovnosti mezi pohlavími zase nikdo neřekne, že by se měly třeba ženy ocitnout v nějakém znevýhodněném postavení. To rozhodně tedy tam nikde není a nikdo nemá v úmyslu tímto způsobem eh, postupovat. Myslím, paní předsedkyně, že jsem se tedy vyjádřil těm nejdůležitějším bodům. Děkuji mnohokrát, děkuji za vaši účast. Doufám, že po této výměně eh, si dobře uvědomíte, co tedy nejvíce trápí členy parlamentu i když v rámci MKO ten váš příspěvek jaksi k celkovému výsledku je již ve velmi pokročilém stádiu, ale myslím si, že je vždy užitečné v duchu spolupráce mít příležitost vyměňovat si názory, takže vám děkuji za vaši přítomnost dnes mezi námi. Pokud jde o zprávu pana Eryho, tak máte předložit pozměňovací návrhy do 4. června do 12 hodin a budeme se jimi zabývat 24. června. Čili tím jsme ukončili tento bod na programu jednání. Já děkuji mnohokrát panu Koke za to, že se mezi nás dostavil. Euh, euh, euh, tím se dostáváme k bodu 13 tam pořadu jednání. A e, to znamená první projednání návrhu stanoviska e, paní e, Moran Chartier, je to tedy v rámci spolupráce s rozpočtovým výborem, týká se to financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Je to Eh, tedy zpráva, kterou eh, má v rukou pan Portas, kterého tímto zdravím a těší mě. Eh, paní Moran Šarti, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Tento návrh stanoviska týkající se Fondu pro přizpůsobení se globalizaci vlastně Eh, existuje v té stejné linii eh, s tím, co jsme probírali do posud, to znamená hlavní zásady eh, strategie 2020, protože se zase jedná o zaměstnanost. K vašemu uspokojení. Musím říci, že e, mi bylo velkým potěšením spolupracovat s Miguelem Portasem, protože on je věcně příslušný z titulu e, rozpočtového výboru a těší mě, že je tady s námi e, u této prezentace. Musím připomenout, že tento fond pro přizpůsobení se globalizaci byl založený v roce 2006 na žádost předsedy komise Joseho Manuela Baroza a v počátku se zaměřil na rozvoj investic a od roku 2007 vlastně začal být užívaný. Nicméně jeho využití je příliš nízké, příliš slabé. V roce 2009 jsme eh, rozšířili jeho působnost ve prospěch zaměstnanců. Eh, zmírnili jsme tedy podmínky přístupu k němu a eh, jak si bylo, je tedy možné, tedy tam je ten limit 500 zaměstnanců. A tento vývoj by měl pokračovat, protože vidíme, že Fond pro přizpůsobení se globalizaci čelí obrovskému přílivu žádostí. Eh, jedná se nejenom o větší počet, ale i větší rozsah žádostí a my musíme tedy eh, tento příliv Eh, řešit samozřejmě urychlením odpovědí, které v současné době vyžadují 12 až 17 měsíců. Jedná se o hromadná propouštění za naléhavých podmínek, kde musíme odpovědět. A za těmito žádostmi vlastně se nachází lidé, kteří se nachází ve velmi obtížné situaci. Druhý bod, kterému čelíme, je ten, že je příliš dlouho trvá zpracování jednoho spisu a my musíme reagovat daleko operativněji. Eh, ono se často říká, že Evropa je daleko a čím bude reaktivnější, tím budou mít evropští občané eh, pocit, že lépe chápou její smysl. Takže musíme nejenom urychlit svou práci, ale musíme také jednat reaktivněji. Třetí bod je ten, že v současné době nejsou, není tedy financování z fondu eh, nějak soustředění ale e, týká se to pozůstatků, bo týká se to určitého rozpětí e, a my musíme e, najít takové rozpětí, které bude odpovídat současným naléhavým situacím. Čtvrtý bod, který bych chtěla zdůraznit v tomto kontextu, je ten, že bychom si neměli plést smysl fondu přizpůsobení se globalizaci. To není fond určený podnikům, to je fond určený zaměstnancům. Je to fond, který má zajistit znovu zařazení zaměstnanců na trhu práce. Není určený pro realizaci nějakých plánů pro pouštění v podnicích. A měli bychom tedy proskoumat různé možnosti realizované v terénu, tak, aby se rozvíjela osvědčená praxe, případně abychom našli nová řešení, jako třeba transferové podniky, ke kterým potřebujeme více informací. Cílem je rekvalifikace pracovníků, jejich opětovné zařazení na trhu práce a zjednodušení procedur reaktivita i členských států od okamžiku oznámení propuštění. A z toho důvodu v návrhu stanoviska, který předkládám eh, dnes tady, paní předsedkyně, jako podklad k diskuzi, navrhuji, abychom především zdůraznili potřebu rozvíjet Eh, profesionální integraci jakožto nezbytnou součást sociální integrace. Tady se nejedná o pohled členského státu, který se staví do role takového kmotrá ochránce. Eh, my eh, tady se soustředujeme na potřebu profesionálního rozvoje každého pracovníka, tak aby mohl být sociálně integrovaný ve společnosti. Za druhé si přejeme a navrhujeme e, poskytnutí prostředků pro identifikované rozpočtové položky, e, třeba určené do Evropského sociálního fondu, tak aby ale bylo identifikováno, jaké prostředky se využijí jak k, e, pro pracující v rámci přizpůsobení se globalizaci. Další návrh. My si přejeme a vidíme to prakticky ve všech žádostech, které zpracováváme v pracovní e, skupině. My bychom potřebovali skutečné zapojení sociálních partnerů, ne něco napsaného a prohlášeného ve spisech. My bychom potřebovali jasně identifikované procedury, které zapojí sociální programy po celou dobu toho procesu. A domnívám se, že prostě prohlášení nám už stačit nebudou a že bude potřeba vytvořit odlišnou politiku, daleko strukturovanější a konstruktivnější čtvrtý bod, který navrhujeme, spočívá v rozvoji komunikace o e, fondu na úrovni e, národní a regionální ve všech členských státech, tak, aby ten proces byl uveden dostatečně ve známost a tak, aby se nestávalo jako v dnešní době, kdy ještě takových deset členských států zatím nevyužilo Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Ne, že my bychom si práci vyhledávali, ale určitě v těchto členských zemích existují potřeby, které nejsou pokryty, prostě třeba z nedostatku znalosti tématu nebo z nedostatku vhodné komunikace o Evropském fondu pro globalizaci a to by bylo potřeba řešit. Pátý návrh My bychom si přáli, aby daleko pozitivněji byla formulovaná možnost, že několik členských států může podat společnou žádost, buď třeba v případě příhraničních oblastí, nebo v případě velkých podniků. A já si myslím, že to by nám pomohlo podobně jako v jednom případě, který máme všichni na paměti, by nám to pomohlo vyhnout se potom žádostem, které pak vlastně nejsou zcela mm, poctivě vyplněné a, a tak dále. Takže my dnes víme, že není vyloučeno, aby několik členských států předložilo společnou žádost. Ale chtěli bychom, aby to bylo zcela jasně formulováno. Šestý návrh je ten, že spolu s Fondem pro přizpůsobení se globalizaci bychom chtěli eh, jak si zajistit individuální přístup k propuštěným zaměstnancům, tak aby politika eh, znovu zapojení do práce byla efektivní a víme, že s těmito lidmi jedině individuální přístup je eh, správný a který přináší pozitivní výsledky. Sedmý návrh. Je ten, že Ehm, Fond pro přizpůsobení se globalizaci poslouží k vytváření nových dovedností u propuštěných pracovníků eh, do nových pracovních příležitostí. My se vracíme vlastně k těm hlavním zásadám pro zaměstnanost a toto je naprosto naléhavé u propuštěných pracovníků. Především musíme zajistit, aby celoživotní vzdělávání bylo zásadním nástrojem opětovného zařazení do zaměstnání, tak aby každý propuštěný pracovník získal novou kariéru, nové pracovní možnosti a osobní příležitosti. Osmý návrh, ten se týká sociální odpovědnosti podniků a to bych chtěla zvlášť zdůraznit, protože eh, osvědčení o získání praxe by nemělo eh, jaksi nastoupit těsně před propuštěním, ale daleko dříve. To znamená, toto osvědčení o kvalifikaci pomáhá eh, v rekvalifikacích a pomáhá to také nejenom pracovníkovi najít si nové zaměstnání rychleji, ale pomáhá to i podnikům vůbec se vyhnout propouštění. Devátý návrh Tady se jedná o zvýšení flexibility kritéri, intervenčních kritérií. My jsme to zaznamenali několikrát. Je třeba prokázat, že evropské politiky se dokáží přizpůsobit eh, krizovému vývoji. Konečně tato zpráva si přeje být nebo zajistit větší efektivnost, trvalejší efektivnost ve prospěch pracujících, ale také eh, ve prospěch eh, rozvoje soudržnosti mezi regiony a členskými státy Evropy. A konečně pomoc ze strany Fondu pro přizpůsobení globalizaci nenahrazuje sociální odpovědnost podniků, ale existují veliké rozdíly v sociální legislativě jednotlivých členských států. Některé členské státy mají sociální eh, legislativu silnější, jiné slabší a nemělo by docházet k deformaci hospodářské soutěže mezi nimi a Eh, tento fond by měl podporovat národní legislativy ve prospěch pracujících a to je jaksi mm, cílem této zprávy. Děkuji paní zpravodajko, říká paní předsedkyně a otvírám tímto rozpravu. Pane, promiňte, paní Cornelson již byla přihlášena a pan Hendl je nejenom pán ale ještě jak si se přihlásil později, takže prosím. Okay, thank you, Mrs. Chair. Děkuji, paní předsedající. Na slyšení před 14 dny jsme zaslechli řadu eh, aspektů týkajících se EGF a postupech, které neprobíhají dobře, ale členské státy oceňovaly skutečnost, že ten fond pro přizpůsobení se globalizaci existuje a myslím, že je dobré, že nejprve tady jsme vedli debatu o zásadách pro zaměstnanost a teď teprve debatu o Evropském eh, fondu pro přizpůsobení se globalizaci EGF, protože souvisí, protože máme tady zásady eh, pro zaměstnanost na jedné straně a na druhé straně EGF, členské státy, které je vezmou vážně, budou investovat do ekonomiky tak, aby ta masová propouštění, zvláště v těch tradičních starých odvětvích, že se jim podaří zabránit. Prozatím je důležité, že existuje financování EU, které lze využít alespoň v případě nenadálých situací. Nevím, jestli existuje zvláštní rozpočtová linka, jak navrhuje paní Morán, a jestli eh, je to jediný způsob, anebo způsob nejlepší. Možná pan Polters z výboru pro rozpočet by věděl, jaké eh, alternativy řešení existují. Možná, že by bylo dobře se zasadit o větší soudržnost této politiky s jinými politikami. Loni jsme viděli několikrát, že zaměstnanost hodně závisí na dalších e, oblastech, jako je třeba průmyslová politika, politika hospodářské soutěže, politika regionální, politika změny klimatu, politika mezinárodního obchodu a v našem hodnocení bychom se měli zaměřit na způsoby, jak zajistit aby byla lepší soudržnost mezi všemi těmito politikami. A při využívání tohoto fondu. Já bych byla proto, abychom zkoumali různé možnosti EGF a, bylo by dobré, abychom o tom mohli hovořit i v Irsku, až se tam e, tedy vypravíme, abychom skutečně se dozvěděli, co vlastně EGF znamená. Pan Hendl? Paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, ke zprávě samotné. Ta zpráva se podařila velmi pěkně, ale přece jenom mám několik poznámek, protože si myslím, že v některých aspektech je možné tu zprávu zlepšit. Co se týče globalizačního fondu v minulosti, velice dobře fungoval pro zlepšení Eh, zaměstnanců eh, v případě restrukturalizace, přeložení podniků, eh, zavření podniků a potom, co se týče vlastně podmínění využití tohoto fondu. Já výslovně podporuji číslo 3, kde se vyzývají členské státy zapojí sociální partnery to bychom mohli ještě posílit tím, že bychom vlastně tam uvedli, že závazně se toto bude dělat, protože já jsem často viděl, že eh, často se státy, eh, když k tomu neměli eh, povinnost, tak sice oslovili na sociální partnery, ale potom je nepřizvali k tomu samotnému řízení. A ještě další eh, bod, a ten je ještě důležitější. Jistě se mnozí z nás rozpomínají na události loňského podzimu, kdy eh, bylo využito eh, tohoto globalizačního fondu ze strany firmy TEL v Irsku. Tam bylo jistě dobré pomoci nějakými 15 milionů. Ta továrna byla uzavřena s tím, že se přestěhuje do Číny. O několik eh, dní později ale se firma Dell nepřestěhovala do Číny, ale do Polska, což jistě pomohlo ekonomice, infrastruktuře a zaměstnanosti v Polsku, ale eh, přitom vlastně se to eh, vlastně přestěhování podpořilo ještě 640 miliony z jiného zdroje, protože u firmy Dell nešlo o nějaký trpící podnik, Eh, šlo o podnik, který měl v uplynulém roce předtím nějaké 3 miliardy čistého zisku. Já bych tedy naformuloval podmínky, že tam, kde dojde, eh, že, že tedy musíme zabránit zneužívání eh, peněz daňových poplatníků Evropy a musíme skutečně eh, ty prostředky zacílit na ty podniky, které opravdu potřebují a abychom zmírnili ekonomické škody, které eh, působí tyto eh, podniky. Pak, když dojde ke škodám způsobeným úmyslně, je potřeba odpovědné lidi hnát k odpovědnosti. To v té zprávě prozatím ještě chybí a já bych vyzval jestli by nebylo dobré do té zprávy eh, přičlenit přísnější podmínky. Děkuji. Merci, madame. Děkuji paní Blinkevičute a potom paní Figueredo. Eh, eh, Děkuji paní předsedkyně. Především bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za dobré návrhy a chtěla bych zdůraznit několik myšlenek. Moje země, Litva, předložila několik eh, žádostí o poskytnutí eh, podpory ze strany Fondu pro přizpůsobení se globalizaci, protože stavebnictví, eh, konfekce a další odvětví velice utrpěly krizí. A Litva získala Eh, pomoc ze strany Fondu pro přizpůsobení se globalizaci a ta pomoc byla velmi užitečná. A pamatuji se na otázky jedné kolegyně, která se chtěla dozvědět, zda by bylo možné uspořádat nějaké kon- mezi eh, pracovníky eh, eh, v její zemi a naší zemi a jestli by tam byla možná výměna osvědčené praxe. A to není náhoda, když to říkám. V bodě 4 se říká, že je potřeba vytvořit kontakty mezi členskými státy a vyměňovat si osvědčenou praxi, protože část států zatím ještě o tyto, eh, o tyto podpory nepožádali, buď protože je nepotřebují, anebo protože ani nevědí, že mají tu možnost. A já jsem měla několikrát v Litvě možnost hovořit s pracovníky těchto podniků a oni zdůraznili důležitý problém, jak jste sama říkala. Pokud to trvá rok nebo rok a půl, tak je to příliš dlouhé Eh, na to, aby eh, ty peníze z toho fondu pomohly. Jestliže se jedná o hromadné propouštění, lidé nemají čas čekat tak dlouho a je potřeba konat daleko rychleji. A proto já velice podporuji váš návrh číslo dva, to znamená zjednodušit, zjednodušit procedury, eh, zkrátit lhůty pro posouzení žádostí, protože jinak lidé ztratí důvěru v Evropskou unii a říkají prostě, to jsou jenom byrokrati, kteří potřebují jenom další a další papíry. A proto velice podporuji eh, ten váš návrh týkající se Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. On je velmi užitečný a potřebný, ale je třeba jednat daleko rychleji. Děkuji paní Figueredo a potom paní Schröder, prosím. Děkuji, paní předsedající. My jsme se v pracovní skupině eh, otázkou EGF eh, e eh, skutečně detailně zabývali a také jsme poukázali na řadu problémů, které se zde objevují. I další kolegové o tom mluvili, nejenom o DELu, ale i o dalších otázkách. Otázka tedy zní, jak zlepšit využívání tohoto fondu různým způsobem. Aktuálně mě ale znepokojuje jedna věc a to je otázka kofinancování. Existují země, které mají velké problémy finanční a, nemohou, a nedosáhnou na tento fond, protože si nemohou dovolit, dovolit poskytnout těch 35 kofinancování. A pak eh, existují žádosti zemí, které jsou na tom lépe a žádné žádosti eh, ze zemí, které jsou na tom mnohem hůře, je tam vysoká nezaměstnanost a velké finanční problémy. To je problém, který nelze ignorovat. Takže to bude jedna z hlavních otázek, které budeme muset při zpracovávání zohlednit. Potřebujeme také odpovídající návrh, který se tímto bude zabývat. A my jsme eh, tuto otázku šířili už při eh, zavádění tohoto fondu. Tam bylo řečeno tehdy 80 financí eh, ze společenství, 20 z členského státu pro počátek potom to bylo 50-50 a potom komise eh, to zvedla na 75%, ale myslím, že při eh, další revizi je potřeba se na tuto otázku podívat. To bude jedna z hlavních otázek, mimo jiné otázky. Další otázkou by byla lepší eh, komunikace, lepší výměna informací o hodnocení, eh, potom eh, bránit eh, stěhování mezinárodních koncernů, mezinárodních podniků, tomu je potřeba bránit tam, kde vlastně proto není žádná potřeba a tyto podniky to dělají jenom čistě kvůli zisku, jako třeba Dell. Je ještě řada bodů, k nímž by se dalo hovořit, ale i toto si vyžádá mnoho práce. Mimo těch dalších debat, které zde zazněly, k tomu se připojuji. Děkuji. Äh, Teď k tomu přijde tady äh, technický aspekt. Já se trošku vyznám i v těch finančních otázkách a proto äh, mám řadu Eh, těch otázek té myšlence, že by to měla být permanentní rozpočtová linka. Podle eh, mého názoru to nebude jen tak jednoduše možné. Proto se chci zeptat eh, komise, jestli si myslí, že by to bylo možné. Podle mého názoru to není možné ze dvou důvodů. Otázky je technicko-rozpočtové, protože tady proto chybí právní základ a je otázka, jestli by bylo možné ten právní základ vytvořit. A z politických důvodů mohu jen říci, že tato myšlenka nemá šanci. Eh, ten, kdo zná, jak vypadají eh, finanční jednání s radou, tak asi bude vědět, že eh, nemáme téměř žádnou šanci s tímto uspět. Mám k tomu pragmatický návrh. Myslím si, že bychom měli využít ty instrumenty, které jsou k dispozici, třeba ESF. Tam je ta situace ještě otevřená a výhodou by bylo to, že nově máme spolurozhodování, co se týče e, strukturálních fondů. Takže e, vlastně díky Lisabonu má teď ráda menší moc a my tedy máme tu spolurozhodovací eh, pravomoc, jistě to neznamená výlučnou pravomoc, ale myslím, že bychom měli mít víc možností eh, něco udělat eh, v této oblasti. Myslím, že by to mělo jít a v budoucnu bychom členským, členským státům vysvětlili, že tam bude větší flexibilita, ale to by znamenalo, že vlastně ten evropský režim trošku spochybníme a že tedy předáme pravomoci do členských států. Možná, že je to méně atraktivnější, než jak si kolegyně to představovala, ale je to praktičtější a myslím, že by to i pomohlo těm zvlášť postiženým. To je tedy můj pragmatický návrh. Už zde padlo to, že to eh, celé bude si vyžadovat mnoho času, právě protože to je evropský postup a tento čas bychom vlastně tím ušetřili a musíme se také podívat, jak naložit s úpravou ESF. Mám řadu e, nápadů, jak by ten nástroj mohl být e, zajímavější, jak by mohl být pružnější a na tomto místě si myslím, že bychom si měli rozmyslet, jak to vykonstruovat e, nebo nastavit tak, aby ta myšlenka, se kterou jste paní kolegyně přišla, se dala konstruktivně zrealizovat. Děkuji. Já chápu, paní zpravodajko, že dostanete mnoho pozměňovacích návrhů od paní Schröder, což bude dobrý základ pro jednání. Já bych eh, řekla ještě tři poznámky dříve, než dám slovo řediteli fondu, aby také vystoupil, především co se týče této poslední, tohoto posledního vystoupení. Ale já bych chtěla zdůraznit tři body, a které figurují ve vaší zprávě, ale možná by si zasloužili posílit. A to kromě zapojení eh, sociálních partnerů je tu vůbec celá otázka sociálního dialogu, eh, která eh, by měla opravdu jaksi se dostat do popředí, protože v našem v tom exemplárním případě del je právě, to je právě situace, která by se neměla opakovat, včetně toho, že absence sociálního dialogu uškodila efektivnosti celé procedury. Za druhé vás jistě nepřekvapí, paní zpravodajko, otázka konzistentnosti politik komise, čili kromě toho našeho zaměření na vlastní fungování fondu, Eh, jak si oslovujeme komisi, a tak aby jednala jako kolegiální orgán a nikoli jako součet ředitelství nebo součet komisařů, kteří jaksi ignorují, co dělá soused a pak to může vést k nekonzistentnosti v užívání fondů. Třetí eh, je otázka nerovnosti v přístupu členských států k využití fondu tam žádný radikální přístup nepřichází v úvahu. Třeba v případě Litvy eh, tam dochází k častému využití fondu, ale víme třeba, že zájem členských států podle jejich schopnosti využívat eh, fondy soudržnosti se taky liší a v porovnání s cíly fondu, které jsou soustředěné na pracující a ne tak dalece na situaci vlastního státu, pak je tu trošku potíž a při tomto hodnocení fungování fondu bychom se na to možná mohli podívat trochu podrobněji. Já vím, že nařízení nebylo, že, že tedy eh, to příslušné nařízení se měnilo nedávno, ale prostě pokrok nastává za chodu a zpráva, kterou vypracováváte spolu s kolegou Miguelem Portasem, kterému pak taky dám slovo, má smysl pro to, abychom se ujistili, zda ta situace využití fondu je optimální. Pane Portasi, chcete vystoupit teď hned, anebo po panu Jurgensenovi? Ne, řekněte. Dobře, tak máte slovo. Merci, le président. Euh, eu vou ser muito breve. Euh, o conjunto euh, das propostas e sugestões que foram avançadas pela relatora. Děkuji, paní předsedající. Ty návrhy, které eh, rozdala paní zpravodajka von Šatě, odpovídají té debatě, která proběhla v obou výborech. A já myslím, že v zásadě tedy jsme respektováni tedy tím výborem, který toto bude realizovat. Mám, vyplývají z toho tři otázky, a ještě mám několik poznámek. Jak to vypadá? Nejlepší řešení by bylo tedy se eh, vlastně podívat na EGF z rozpočtového hlediska. Že tedy máme vlastně možnost poskytnout tady rozpočtové prostředky ale eh, jinak souhlasím s tím, že v současné době proto neexistují politické podmínky právě v radě. Ten pracovní návrh musí vypadat tak, aby bylo nejprve tedy zjednodušen ten postup v tom stávajícím rámci, to znamená do roku 2013. A i parlament zde musí zaujmout zcela jasné stanovisko aby Fond pro přizpůsobení se globalizaci mohl být považován za normální fond s vlastními prostředky, tedy aby takto mohl fungovat od roku 2013. To je politický záměr a k tomu by se měl parlament eh, kladně postavit. Tady musíme vyslat politický signál, protože my teď eh, stojíme před největším sociálním eh, problémem Evropy, masovými propouštěními. A také souhlasím eh, s těmi různými návrhy, které zde zazněly. Ku příkladu, co se týče kofinancování, že to je problém a že máme na jedné straně bohatší regiony, na druhé straně chudší regiony v Evropské unii a souhlasím i s tím, že sociální partneři by se měli povinně zapojit, zvlášť když dochází k masovým propouštěním. A ještě další otázka. A k té eh, jsem schopen položit jenom proti otázku. To byla eh, věc, které se dotkl kolega Hendl. Jakým způsobem vlastně tyto problémy teď řešit? Jako třeba ta otázka Delu výbor pro rozpočet a výbor pro zaměstnanost eh, o tom diskutoval, ale ve finále eh, ten podnik má možnost masově propouštět a my vlastně k tomu nemůžeme nic říci. A tady vlastně stejně došlo k propouštění, jenom kvůli tomu, že došlo k přestěhování jednoho podniku ehm, do jiné země v rámci tedy jednotného trhu teď vlastně eh, nevím, jestli vlastně by byla překážka eh, nepoužít ten fond, když se tato událost stane v rámci vnitřního trhu. Já si myslím, že tak to není. Možná, že bychom měli vypracovat ještě další zprávu, která by jmenovala jasně podmínky nebo jmenovala cenu, když eh, nadnárodní podnik se bude chtít přestěhovat v rámci tedy Evropského jednotného trhu. A tady si musíme rozmyslet, jakou cenu tedy naučtujeme eh, takovému podniku, když chce v rámci těchto podmínek sáhnout k masovým eh, propouštěním, aby si ještě zvýšil zisky. Eh, tuto cenu přece nesmějí zaplatit zaměstnanci, ale nemám sám tedy žádné řešení, které bych byl schopen k této docházce, do, otázce nabídnout. Děkuji. Já nyní dám slovo panu Jurgensenovi, řediteli fondu, a potom dám slovo zpravodajce zase. Thank you. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tu zprávu, kterou jsme prostudovali a která obsahuje řadu eh, skutečně užitečných a osvětlujících bodů. Komise podle mého názoru nemá problém s touto zprávu. Nejprve bych se rád dotkl toho případu Delu. Tady je důležité říci, jak už tedy to zaznělo z úst zpravodaje, že podniky nebudou dostávat žádné finance z EGF. Dell žádné takové peníze nedostal v Irsku ani eh, nikde. Propuštění zaměstnanci Delu jsou podpořeni eh, z peněz EGF. Za druhé, eh, nedošlo vlastně k přestěhování Delu v rámci jednotného trhu. My jsme zkoumali tedy typ produkce, typ produktů, o kterých je zde řeč, eh, co vyráběl Dell v Irsku a Dell v Polsku, nedošlo k přenosu produkce eh, eh, z Irska do Polska a proto nedošlo k exportu propouštění v rámci Evropské unie z jedné země do druhé. Co se týče té debaty o rozpočtových linkách, ta myšlenka, že by měl globalizační fond svou vlastní rozpočtovou linku v rámci další finanční perspektivy, o tom je řeč. Je zřejmé, že z řady důvodů není možné mít specifickou rozpočtovou linku v rámci stávající finanční perspektivy. Politicky je to mimo eh, tedy eh, realitu a i z časového hlediska bychom ani nestihli přizpůsobit právní situaci, eh, právní poměry takové situaci. Takže se o tom hovořil eh, zpravodaj a padlo to i během debaty, že od ale další finanční perspektivy by se dalo navrhnout, že by globalizační fond jako každý další finanční nástroj měl svou vlastní rozpočtovou linku. A v tomto eh, smyslu komisař Endor před asi eh, dvěma týdny v Gittenbergu Eh, se zmínil o tom, že zvažuje takovýto návrh pro další sérii finančních eh, vyhlídek, ne tedy pro současné finanční období. A to bude samozřejmě Eh, předmětem velkých politických debat nejprve v rámci komise a potom v rámci rozpočtových úřadů v rámci rady. Co můžeme udělat, a tady pan Portas poukázal na velice důležitý bod, my můžeme i nadále zjednodušovat a zefektivňovat stávající postupy. V komisi už jsme toto interně provedli a eh, Zredukovali jsme dva postupy v jeden a získali jsme průměrně 24 dnů času, tedy snížili jsme dobu, která je zapotřebí, po as, o asi 22 dny. A nyní se chystáme k dalšímu kroku zjednodušení postupů a ten se týká finančního rozhodnutí a výplaty peněz do členského státu. Doposud jsme museli vynaložit téměř 55 dnů na výplatu peněz poté, co rozpočtový orgán výplatu schválil. Teď jsme, doufejme, nalezli způsob, jak eh, tuto dobu snížit na dva týdny. Takže jsme získali další asi měsíc nebo ještě déle díky zefektivnění tohoto postupu. A provádíme revizi i našich dalších interních instrukcí práce na těchto materiálech, abychom dospěli ke zjednodušenému pohledu na ty aplikace. Možná, že bychom pracovali ve více jazycích, abychom nemuseli tak dlouho čekat na překlady, abychom urychlili interní postupy. Ale nebude to jednoduché a než tedy budeme mít fond, který eh, o kterém se rozhoduje, tak jako se rozhoduje o strukturálních fondech, ku příkladu, tak nebudeme schopni eh, redukovat další technické eh, kroky, protože EGF má vlastně tu specifickou rozpočtovou situaci. A také chci říci, že veškerá rozhodnutí v rámci EGF činí panel, kolegium, eh, komise jako kolektivní orgán, a proto všichni členové Evropské komise mají možnost se individuálně podívat na každý případ a zajistit, aby jednotlivý každý případ byl v souladu s politikou jejich konkrétní oblasti politik. Takže já Zdůrazňuji, že tady existuje soudržnost politik a ke konzultacím služeb eh, dochází v rámci práce komise a Eh, rozhodnutí činí všichni komisaři, a to pro každý jednotlivý případ. Pak zde padla další otázka, jedna, na kterou bych se rád zaměřil – to byl jeden eh, z návrhů eh, zpravodaje, co se týče flexibility eh, kritérií pro zasažení nebo pro intervenci, zvláště co se týče žádostí přeshraničních nebo několika států. A mluvilo se o tom, že bychom se na to měli blíže podívat a v bodu 9 se praví, že bychom měli rozšířit referenční Eh, období nebo prodloužit referenční období. Eh, to referenční období je samozřejmě fixně stanoveno v nařízení, zrovna tak jako veškeré parametry podniků, kterých se to týká, co se týče jejich velikosti, počtu propouštění a tak dále. Takže to je něco, co je potřeba vzít v úvahu během eh, revize toho nařízení. To nemůžeme provést bez revize tohoto nařízení. A tím se dostávám k tomu závěrečnému bodu, který chci teď ještě pronést je zcela jasné, že současné nařízení týkající se pozměňovacích návrhů zavedených loni vyprší v roce 2011, takže dojde k jakémusi randevu, setkání eh, nás všech v roce 2011 a tehdy se rozhodneme, jestli necháme ty výjimky vypršet, tedy uplynout, a nebo jestli bude i nadále zapotřebí ty zvláštní výjimky podržet. Ale z toho vyplývá i politická otázka, jestli bychom měli přistoupit tedy za rok eh, k plné revizi, anebo jestli by bylo lepší počkat a skoordinovat revizi EGF eh, s revizí strukturálních fondů. A na tuto otázku nejsem dnes schopen eh, zodpovědět a je tedy mimo rámec mých pravomocí o tom vlastně mluvit, to rozhodovat. Díl. Takže zde by mohly být užitečné návrhy parlamentu. A teď paní zpravodajka má zase slovo. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří vystoupili i komisi a všem tedy, kdo přispěli. Já samozřejmě ponechám na rozpočtovém výboru analýzu toho návrhu ze specifických hledisek, pokud jde o organizaci rozpočtových aspektů. Je nicméně jisté, že tedy se to bude uplatňovat od budoucího finančního rámce. Pokud jde o podnik DEL, všichni jsme to sledovali v rámci pracovní skupiny, ten případ tak jak se odvíjel rozhodnutí, která byla přijata, byla v podstatě opravdu přijata pouze ve prospěch zaměstnanců. Nicméně bych chtěla jedno upřesnění ještě uvést, a to, že při eh, tom zahájení výroby v Polsku šlo o výrobky, které byly nesmírně tedy slibné pro trh, protože se jednalo tedy o mm, přenosné počítače, které jsou opravdu velmi eh, teď na trhu žádané zatímco tedy v předcházejícím případě se to týkalo tedy stolních počítačů, které naopak prožívají tedy určitý ústup z trhu. Takže si můžeme klást otázku, zda v té volbě podniku přece jenom nebyly skryty ještě jiné úmysly než pouze otázka výroby nových typů výrobků. To ostatně platí, jak říkala Tady i paní kolegyně Karolison také pro eh, to, co se tedy týká té návštěvy právě v Irsku u Delu, abychom viděli přesně, jak tedy ty věci probíhaly, jak byly využity evropské fondy a zda skutečně tedy eh, šly ty peníze výlučně na nové zapojení těch pracovníků do pracovního trhu. Setkáme se tedy s jednotlivými odpovědnými pracovníky podniku a národních institucí, ale také se zástupci tedy zaměstnanců. Prostředky které přicházejí tedy z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizace, nicméně tedy byly předmětem e, žádosti o určité tedy upřesnění, protože ne vždy to jejich využívání bylo zcela v souladu s tím, o čem jsme tady hovořili. Pokud jde o e, výměnu tedy zkušeností těch osvědčených postupů, jak tady říkal také někdo z pléna, to je také důležitá věc, stejně jako to, co říkala paní Figueredo o spolufinancování z vnitrostátních zdrojů a ty povinné, tedy percentuální poměry, tak jak to bylo přepracováno po eh, práci, kterou odvedlo parlament. Vidíme, že zde ještě tedy nás čeká velký kus práce, abychom byli účinnější, výkonnější. A tím vším samozřejmě tedy stojí to, že bychom chtěli rozvíjet sociální dialog uvnitř podniků po celou dobu trvání procesu. Myslím si, že jak u Delu, tak u jiných podniků bude třeba opravdu zvýšit naše požadavky eh, při zkoumání studiu těch jednotlivých tedy případů. Pokud jde o poznámky Musím říci, že většinu těch věcí mohu zcela tedy přijmout. Já se s vámi potom ještě v nejbližších dnech spojím, abychom se domluvili, jak tedy ty věci tam zapojit, jak ty věci posílit eh, v té zprávě. V každém případě jsem naprosto tedy ochotná ty věci dále projednat. Máme vlastně něco více než týden na to, abychom tam ještě učinili tedy určité doplňky, aby ta zpráva mohla být opravdu co nejúčinnější, protože naším cílem je tedy účinnost, větší účinnost Evropy ve prospěch pracujících. Ano, děkujeme mnohokrát, čili máme do 8. června do 12 hodin a budeme o tom tedy potom 24. hlasovat s tím, že výbor pro rozpočet se k tomu vyjádří 14. července. Čili tím jsme ukončili tento bod na programu a dostáváme se k dalšímu bodu, bodu 14. Ještě předtím bych vám ale chtěla říci, že jsem zaslala zprávu paní Jaslověcké, která měla srdeční zástavu při návštěvě v Číně při návštěvě tedy eh, Evropské unie, delegace Evropské unie v Číně, takže jsem jí zaslala tedy náš vzkaz, ve kterém jí přeji tedy eh, co nejrychlejší uzdravení. A to jsem vám tedy chtěla sdělit, abyste věděli, že tedy odešlo toto kolektivní poselství, abyste ji případně mohli tedy ještě zaslat i vzkazy osobní. Takže teď k bodu 14 to je postoj parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011, tak jak tedy bylo tato věc pozměněna radou, oddíl 3 komise. Já vám tedy řeknu něco k tomu našemu návrhu stanoviska a chtěla bych jenom připomenout souvislosti, v jakých to zkoumáme protože v souvislosti s předcházejícími postupy se opravdu ten kontext hodně změnil po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. Zejména proto, že teď se všechno musí odehrát tedy v jednom čtení s tím, že je tedy vytvořen dohadovací výbor a to znamená, že musíme opravdu ty své priority být schopni si stanovit velmi záhy a proto také s koordinátory jsme určili už velmi tedy brzo pět priorit, které předkládáme pro rozpočet na rok 2011. Připomínám těch pět priorit boj proti nezaměstnanosti mladých, vzdělávání pracovníků, kteří jsou tedy nezaměstnaní, dohoda mezi tedy parlamentem a radou, pokud jde o tyto otázky, spolupráce s organizacemi Eh, které působí na mezinárodní úrovni v sociální oblasti a práce pro lepší otázku rovnosti mezi pohlavími do rozpočtu Evropské unie. Když se podíváme na ty hlavní priority rozpočtu 2011, tak jak je předkládá komise, vidíme tam celou řadu bodů, které se nás přímo týkají, ať už jde tedy o podporu hospodářského oživení, investice do mládeže, do rozvoje infrastruktur pro eh, společnost zítřka. Tady vidíme, že v podstatě zase v součinnosti s koordinátory jsme pro tento rok podpořili dva pilotní projekty, nové pilotní projekty, které se zapojují do iniciativ, hlavních iniciativ komise. Ty dva pilotní projekty se tý, jsou spojeny jednak s tím, co říkáme Your First Your Jobs, což by vám mělo um, umožnit právě zvýšit mobilitu mladých lidí při hledání pracovních míst. A druhý pilotní projekt se týká podpory pro zdraví, bezpečnost při práci a dobré životní podmínky starších pracovníků. Kromě těchto dvou pilotních projektů, které jsou nové, navrhujeme, aby se pokračovalo v těch dřívějších projektech tak, jak byly vypracovány v průběhu minulých období na půdě tohoto výboru. Pokud jde o stanovisko jako takové, tři důležité body, které připadají nám jako velmi tedy podstatné a doufáme, že s tím bude moci výbor souhlasit. Takže 500 milionů eh, eur, které jsou teď tedy v Evropském fondu pro přizpůsobování se globalizaci. Dále otázka úvěru plateb pro tedy Ústav pro eh, poskytování odborné přípravy. Tady v podstatě si myslíme, že jsou možná ne úplně všechny v souladu s strategií 2020 a potom stagnace tedy těch evropských eh, prostředků věnovaných na euros v rámci silných tedy restrukturalizačních procesů a masového propouštění. K tomuto třetímu bodu si myslím, že z hlediska našeho výboru vše, co škodí kvalitě sociálního dialogu, by skutečně mělo být odsouzeno. Víme, do jaké míry je to opravdu tedy zbraň, kterou máme k dispozici k tomu, abychom v podstatě mohli uchovat náš sociální model, který si myslím je model, s nímž mohou souhlasit všechny politické skupiny. Takže v tomto duchu tedy vyznívá to stanovisko, které vám předkládám, vzhledem k tomu, že se jedná o první přeskum rozpočtových aspektů pod tedy již eh, Lisabonskou smlouvou. Je tady skutečně určitá tedy velká součinnost mezi koordinátory, to znamená otázka stanovení priorit a potom tedy stanovení těch pilotních projektů. Zde už proběhla první výměna dopisů vaším jménem dopisem, který byl zaslán paní Jedřejevské, která je zpravodajkou eh, ve výboru pro rozpočet. Je to dopis, jehož kopii jste dostali a myslím, že v podstatě tam jsou stanoveny ty hlavní body, ke kterým jsme dospěli s koordinátory. Čili Samozřejmě toto je takový asi hlavní obsah tohoto stanoviska a teď čekám tedy na vaše připomínky a názory. Děkuji. No, <clears throat> Stručně, paní předsedající, jenom řeknu, že ty hlavní body, eh, o kterých jsme jednali na schůzi koordinátorů, ty byly vzaty v potaz v souvislosti s Lisabonskou smlouvou. Musíme zjistit, jak, budou, jak bude vypadat ta nová situace. A naše první stanovisko vznikne eh, v souladu tedy s tím, co podpoříte. Myslím, že jste eh, vlastně postihla vše, co bylo řečeno na schůzi koordinátorů. Děkuji. Hlásí se někdo dalšího slovo? Paní Lambert, ne, nikdo? Všichni souhlasí? Ano, je to takové velmi inkluzivní a v takové počátečních iniciativ, eh, počátečních fázích řešené, takže potom vlastně ty závěry jsou takové, abych to řekla hezky francouzsky, takové soft. Takže Nevím, jestli komise chce něco říct k pilotním projektům, prosím, možná nějaký stručný e, komentář. Jménem komise bychom vám chtěli poděkovat za tento návrh stanoviska. Komise podporuje oba pilotní projekty, které byly navrženy. A chtěl jsem jenom doplnit, co se týče sociálního dialogu. My také, jak si sdílíme vaše obavy, je to prostě důsledek určitého, určité volby mezi jednotlivými položkami rozpočtu s potřebou ponechat jaksi dostatečný prostor pro vaší práci do budoucna. Dobrá, takže zajistíme, aby ta položka, která podporuje sociální dialog, aby tam parlament tuto položku posílil. Paní Bastos, chcete něco říci k tomu rozpočtu jako stínová zpravodajka? Ne, dobře. Takže rozprava je u konce a my budeme hlasovat. Nikoli. Nejprve otvírám lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu stanoviska. Je to do 29. června 12 hodin v poledne. Potom 14. července pozměňovací návrhy projednáme a přijmeme 13. září po té, co proběhne v radě eh, čtení návrhu rozpočtu 15. a 16. července tohoto roku. Čili tím jsme ukončili tento bod na programu a dostáváme se k bodu 15 a já dám slovo paní Ildě Figueredo, aby nás seznámila s pozměňovacími návrhy k její zprávě z vlastní iniciativy o úloze minimálního příjmu v boji proti chudobě a prosazování společnosti sociálního začlenování v Evropě. Tyto pozměňovací Eh, návrhy jsou opravdu početné, je jich 187. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Obrigada, signore prezidente. Děkuji, paní předsedající. Já děkuji kolegům, kteří vypracovali pozměňovací návrhy. Z toho totiž vyplývá, že vidí význam tohoto problému, že se zhoršuje eh, jak chudoba, tak sociální vyčlenování eh, v Evropské unii a proto je žádoucí, abychom toto pomíjeli. Zvláště během roku boje proti chudobě. To je důležité. přišla řada pozměňovacích návrhů. E, jsou e, dokladem znepokojení z různých frakcí i z různých států a vyplývá z nich i nezbytnost navrhnout něco konkrétnějšího ohledně toho tématu minimální mzdy ze strany členských států. Já jsem se už dnes dopoledne k tomu vyjádřila, ale eh, ráda bych zmínila ještě další dva aspekty. Oč nám zde vlastně běží eh, v této zprávě? My samozřejmě eh, chceme přijít s nějakým praktickým příspěvkem abychom vyřešili závažné problémy související s chudobou. Ale eh, asi nevyřešíme celý ten problém. A o tom se v té zprávě hovoří, že existují různé příčiny chudoby, že existují i chudí zaměstnaní, jejichž počet stoupá, já nebudu opakovat to, co už zde zaznělo. Pak je tady problém nezaměstnanosti. A já jsem i pro zvýšení eh, podpory nezaměstnanosti. A pak také myslíme na eh, chudé Eh, staré osoby, eh, nízké důchody, potom je zde chudoba dětí, zvláště u vícečetných rodin a potom také chudoba, která vzniká, protože lidé nemají ani přístup k zaměstnání, ani přístup k poskytování poskytovaným veřejným službám, a to v oblasti zdravotnictví, sociálního pojištění, bydlení. K tomu přispí, přispívá ještě stále rostoucí počet eh, bezdomovců. Nejde zde snad ani o to konkrétně zavést nějakou minimální mzdu, spíše nějaký minimální příjem, který by byl zaručen. Tento návrh je tedy skutečně v jistém směru omezen, i když se jedná o poměrně obsáhlou, obšírnou otázku. Vzhledem k tomu, že máme tyto dramatické případy chudoby i bez ohledu na její příčiny. Nezaměstnanost je v současné době vysoká. A získání práce není jediným řešením. E, jsou tady lidé, kteří pracují, přesto jsou e, chudí, jsou tady chudí mladí, chudí staří, e, chudí lidé se zvláštními potřebami nebo je s postižením. To všechno je třeba vidět a potřebujeme tedy umožnit nebo poskytnout těmto lidem příjem, který by jim umožnil důstojný život. O tom právě je tato zpráva, o takovémto minimální příjmu. A e, nejde ani o to zavést nějaký jednotný takový příjem v celé Evropské unii. O to zde neběží. Chceme jenom e, zaručit nějaký minimální příjem, který by odpovídal nějaké minimální zásadě, tak, aby všichni v Evropské unii mohli žít důstojným životem. A to by bylo potom potřeba eh, spočítat a vypočítat pro každý jednotlivý stát zvlášť podle situace. My jsme přišli eh, s řadou návrhů, ku příkladu eh, třeba, že bychom přijali rámcovou směrnici, to by musela předložit Evropská komise, a tam by byly takový základní návrhy, náčrty takového minimálního příjmu. Dejme tomu, že by to vlastně e, odpovídalo 60% průměrné mzdy e, v každém členském státě, protože e, minimální příjem bude samozřejmě stát od státu jiný. ale musí to vycházet z nějakého společně pojímaného základu. A hovoří se zde i o dalších otázkách. Hovoří se o stanovení cíle při boji s chudobou, o tom, co tady eh, vlastně komise zamýšlí se svou strategií 2020. Není toho mnoho. Tady se komise chová velice zdrženlivě, i když se podíváme na to, co bylo navrženo před deseti lety, když se vypracovávala Lisabonská strategie. Takže eh, je tady vypracován můj návrh, jsou tady i další konkurenční návrhy. Uvidíme, jakého kompromisu se nám podaří dosáhnout. Domnívám se, že bychom měli vycházet z toho, že se podaří dospět ke kompromisu. Většina z těch nějakých 170 nebo 180 pozměňovacích návrhů ochotně podpořím. Ukazuje se, že duch eh, eh, nebo vidění toho společného cíle té zprávy, ten je zde podporován já řadu těch pozměňovacích návrhů, jak jsem řekla, podporuji. Mnohé se opakují, mnohé ty návrhy se týkají stejných odstavců, stejných témat. Myslím, že bychom eh, mohli nalézt minimálně 12 kompromisů. Ku příkladu v tom prvním odstavci je ve, veliká řada návrhů, pozměňovacích návrhů, to tež platí pro ten bod 2. Pak existuje řada pozměňovacích návrhů. Většina z nich jde stejným směrem. Asi nebude možné nalézt koncenzus ohledně všech těch pozměňovacích návrhů. Pár těch pozměňovacích návrhů jde opačným směrem, ale převážná většina z nich jde stejným směrem, takže jistě budeme schopni se eh, dohodnout. Ten třetí bod, i tady je řada pozměňovacích návrhů. A platí to i ještě pro čtvrtý bod. A tam se, potom ještě pár návrhů pro pátý, šestý, sedmý bod. A myslím e, i pro, co se týče úvodních bodů, bude možné dospět ke kompromisu. Týká se to především bodu G a také bodu J, potom také K a potom bod preambule L a pak ještě M. A co se týče toho, co už ve zprávě bylo obsaženo, když z toho vyjdeme, tak si myslím, že budeme mít podklad pro kompromis, eh, jak spojit eh, tedy různé ty pozměňovací návrhy, které vychází z různých frakcí. Ale pak máme řadu nových návrhů. Některé jdou stejným směrem nebo se vzájemně doplňují. Já jsem ještě prozatím neměla příležitost všechny podrobně analyzovat, jestli bude možné dosáhnout kompromis, ale mám takový určitý návrh. A mohli bychom uspořádat schůzi, jistě se nebudou moci všichni zúčastnit, ale možná by mohli alespoň vyslat asistenty, aby tam byli zastoupeni. Takže do poloviny příštího týdnu, týdne bychom mohli možná dopracovat první kompromisní návrh a potom 16. ve Štrasburku bychom se mohli setkat a pracovat na těchto návrzích eh, i se stínovým zpravodajem, tedy 16. A vyšli bychom nejenom z těchto 12 kompromisních návrhů, o nich jsem právě teď mluvila, ale mohli bychom se také pokusit zapracovat i nové návrhy a pokusit se i na jejich základě docílit nějakých kompromisů. Také, abychom se vyhnuli opakováním, protože, jak jsem řekla, řada těchto návrhů jsou obohacením zprávy a lze je bez dalšího akceptovat. Jiné ty návrhy jsou skutečně velice podobné a jistě se nám podaří najít kompromis znění a když to nebude možné, tak se potom v červnu bude ještě hlasovat a pak rozhodne většina, jak se bude postupovat dál. To jsou tedy ty základní otázky, alespoň podle mého, a myslím, že se nám tam podaří najít řešení. Některé, asi tři nebo čtyři otázky jsou ještě otevřené. Je zde otázka, jestli eh, bychom vlastně podpořili nějakou takovou rámcovou linii v rámci řady, řady těch návrhů. Já bych asi přišla s kompromisem a uvidíme, jestli se nám podaří tady nalézt, těch, nalézt ten kompromis. A to tež platí pro cíle boje s chudobou a snížení chudoby a také pro ty ostatní oblasti, co se týče politik a priorit, to znamená eh, návrhy z jednotlivých frakcí, které bude potřeba také vzít v úvahu. Pak je zde ještě otázka kritérií, která je potřeba respektovat při celé této práci. Já jsem se nemohla vyjádřit jednotlivě ke všem těm pozměňovacích návrhům, je jich nakonec přes 170, ale tomu to jistě pochopíte, že tedy se k tomu stavím opravdu otevřeně. Všechny ty eh, návrhy by eh, tedy měly směřovat eh, ke zlepšení té zprávy, měly být v jejím duchu. Většina těchto návrhů to také činí. Děkuji a ráda odpovím na otázku. Děkuji, paní Karima Deli má slovo. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Promiňte, paní Figueredo, jestliže jsem se nemohla zúčastnit vaší včerejší schůze, bylo to nedorozumění. A já vám e, chci poblahopřát k vaší práci, nicméně chtěla bych zdůraznit několik věcí. Za prvé to, že dnes práce a odměna za práci už nechrání před hrozbou chudoby. To je jedna věc, kterou je třeba připomenout. Za druhé, v tomto období krize automatické stabilizátory systému ochrany sehrály významnou roli ve snížení rizika chudoby. Nicméně dnes existují veliké nerovnosti mezi členskými státy dále pak v tomto roce boje s chudobou a sociálním vyloučením, jakkoliv Lisabonská strategie byla skutečným neúspěchem, protože jsme prostě nezlikvidovali chudobu, tak se domnívám, že teď stojíme před historickou odpovědností. My musíme připomenout eh, cíle eh, tisíciletí OSN. Eh, vím, že paní Figueredo zelení vám dají hodně práce, my jsme předložili celou řadu pozměňovacích návrhů, ale já tady se soustředím na takové tři hlavní osy, které považuji za určující eh, pro budoucnost. Za prvé je to zvláštní důraz kladený na mládež. Mladí lidé jsou prvními obětmi krize a velmi často jsou předmětem diskriminace Eh, v přístupu k sociálním právům, jako například ve Francii, kde bydlím, kde přístup k tomu takzvanému příjmu aktivní solidarity je velice omezený pro osoby mladší 25 let. To znamená, aby měl člověk nárok na tento příjem aktivní solidarity, musí mít odpracováno nejméně 2,5 roku a tak dále. Čili se to týká méně než 1% mladých lidí. To je jedna věc, kterou je třeba vzít v úvahu. Kromě toho, několik pozměňovacích návrhů věnuje pozornost boji e, proti bezdomovectví. A v tom by právě zpráva měla upozornit na to, že je třeba zlepšit přístup k sociálním službám pro eh, eh, osobám, které jsou jaksi nejohroženější a nejvíce tedy na okraji společnosti. Dále pak je třeba se zajistit, že stanovení minimální mzdy bere v úvahu práh chudoby. A tak, aby každému byly garantovány dostatečné příjmy, dostatečný příjem pro to, aby se dostali z chudoby. Minimální Eh, příjem by měl být nárokový, tedy přístupný pro každého a bez diskriminace. A teď mám konkrétně na mysli třeba romskou komunitu. Děkuji vám. Eh, Frederik Darden a dále eh, paní Elizabeth Lin, takže pane Dardene, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Především bych chtěl říct si jménem klubu SND, že Eh, nás těší zájem jednotlivých klubů o tuto zprávu a to se projevuje především velkým počtem pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Mnoho pozměňovacích návrhů je opravdu zajímavých, což paní zpravodajce zkomplikuje práci. Mnoho zajímavých pozměňovacích návrhů, které se ovšem často překrývají, doplňují a mám konkrétně na mysli pozměňovací návrhy skupiny zelených, Právě jsme tady slyšeli pár slov na toto téma. Samozřejmě eh, nemohu smlčet pozměňovací návrhy klubu SND a samozřejmě i GUE a paní zpravodajky, eh, která mm, skutečně odvedla veliký kus práce. My jsme se včera sešli a snažili jsme se nalézt nějaké kompromisy eh, v souvislosti s těmito všemi návrhy. A myslím si, že to téma je důležité, je důležité jak z hlediska začlenění do společnosti a boje s chudobou. A toto je také dostatečně zdůrazněno jak ve zprávě, tak ve všech pozměňovacích návrzích, čili boj s chudobou. A co se týče samotných pozměňovacích návrhů, a to je taková závorka, která se bude zdát malicherná, ale ono někdy to má trošku takový... Ono to někdy vyvolává určité problémy jazykové, jestli se, má to být průměrné nebo medián, nebo mm, tam je třeba opravdu eh, v rámci těch kompromisů třeba opravit některé redakční Eh, problémy, které možná vlastně vznikají jenom z tohoto důvodu. Jinak, co se vlastního obsahu týče, tak eh, v našem politickém klubu jsme přesvědčeni, že tady máme příležitost požadovat směrnici, požadovat od komise rámcovou směrnici s určitým systémem minimálních mest. Neměl by to být stejný příjem všude, ale souhlasím s vámi, že by měla existovat nějaká identická reference, ale samozřejmě je třeba současně eh, respektovat specifika členských států. Pocítil jsem, že třeba mezi severskými státy, v severských státech již existuje systém s kolektivními smlouvami, který nesmí být ohrožen. Čili v té formulaci bude potřeba eh, vzít v úvahu i tuto věc. A kromě tohoto aspektu, který považuji za zásadní, to znamená to požadování směrnice, ta směrnice nebo ten minimální, ta minimální mzda, která by se měla rozšířit ve všech členských státech, by měla sloužit jako jeden z nástrojů boje s chudobou. A současně u těch nejzranitelnějších kategorií, jak říkala zástupkyně zelených, a musí být zajištěný obecní nebo univerzální přístup k sociálním službám a sociální ochraně, k dostatečnému příjmu a k tomu bychom se měli vracet a zdůrozňovat eh, to v této zprávě. A na závěr bych řekl, že si přejeme pracovat v konstruktivním duchu s vámi, paní zpravodajko, tak abychom nalezli dobré kompromisy, které vezmou v úvahu všechny tyto aspekty. Děkuji. Děkuji a nyní paní Elizabeth Lin. Děkuji. Děkuji paní Figueredo za vaši práci. Já jsem sama nepředložila pozměňovací návrhy. Mně se skutečně líbí ta vaše původní zpráva a připadá mi mnohem lepší než některé pozměňovací návrhy. S mnohými z nich mám problém, často se to jenom opakuje. Eh, ta zpráva mi připadá jasnější a lepší. Vždy jsem plně podporovala garantovanou minimální mzdu eh, pro všechny v Evropské unii. Nicméně vím, že někteří lidé v mém politickém klubu s tím nesouhlasí s přijetím směrnice na toto téma a mm, domnívají se, že teď proto není vhodná doba, protože ta stávající ekonomická krize, vidíte, co se děje v Řecku, Portugalsku, Irsku a v řadě členských zemích, vede k tomu, že teď není vyloženě vhodná e, doba a mají, mají pocit, že tedy teď bychom neměli, že teď není tedy dobré načasování e, e, přestože by třeba jinak takovou myšlenku podporovali. Eh, taky když se podíváte na těch 60%, já když jsem to viděla, tak jsem si říkala, jo, to je dobrý nápad, že to bude 60% průměrného příjmu, ale když se pak na to podíváme, co to je 60% průměrné mzdy, a eh, tak eh, vlastně bude potřeba toto stále zvedat, protože když to bude stále 60% průměrného, průměrné mzdy, tak v každé etapě vlastně se to bude zvedat, čili já se domnívám, že to je spíš by bylo potřeba definovat e, práh chudoby a že by to mělo být tedy nad tímto prahem a lidé s tím asi budou souhlasit, že e, je třeba e, použít správné ukazatele chudoby spíš než 60 průměrné mzdy. V různých členských zemích e, je e, chudoba definována různě, e, například, co je naprosto jednoznačné bezdomovectví. Některý, je, je prostě třeba stanovit určité, urč, určité ukazatele a Mám ovšem určité obavy, že pokud bychom se vydali cestou přijetí směrnice, tak Evropská unie jaksi ztratí podporu řady lidí, kteří podporují myšlenku minimální mzdy, ale mají pocit, že není vhodná doba pro přijetí směrnice. Já podporuji přijetí směrnice, ale vím, že v mém politickém klubu by to asi nezískalo velkou podporu. Nicméně domnívám se, že pokud by ta formulace hovořila o minimálním mzdě podobně tak, jako je to v tom vašem textu, tak se domnívám, že by to mohlo získat podporu. Paní Kosta a, nyní pan, a potom pan Ludvíkson. Paní Kosta. Eh, eh, grazie. Io ringrazio molto la... Děkuji mnohokrát paní Figueredo za vynikající práci, kterou odvedla opravdu ji také děkuji za to, jak ochotně přijímá tedy kompromisní návrhy pro to, aby ten text měl sevřenější podobu a abychom mohli zohlednit ty velmi početné pozměňovací návrhy, které jsme předložili, aby ten text byl skutečně takový útočnější a aby měl strategičtější ráz. Jsou tady dvě, tři věci, které bych chtěla zdůraznit my jsme se s některými kolegy snažili ten nástroj ještě více tedy prohloubit. Je to boj také proti eh, cyklickému vývoji ekonomiky. Je to skutečně snaha dosáhnout větší samostatnosti, autonomie pro jednotlivé osoby aby nebyly tedy závislé. Ta závislost je skutečně pro veřejné finance nesmírně velkou zátěží. Také si myslím, že je důležité zdůraznit, že se jedná o základní nástroj, nezbytný nástroj, silný signál, který vysíláme v oblasti boje proti chudobě, že je potřeba skutečně mít i nějakou minimální mzdu, která tomu bude nápomocná. Že jde tedy o doplňující nástroj, se kterým se pak ještě pojí celá řada dalších služeb, které existují už v těch zemích, které jsou z tohoto hlediska nejdále. Čili jde o takovou globálnější eh, formu sociálního zabezpečení. Rámcová směrnice samozřejmě nechává členským státům a sociálním partnerům eh, tu konečnou definici těch aspektů týkajících se provádění těchto pravidel v jednotlivých členských státech, ale má to i velký symbolický dopad a dalo by to odpověď na otázku, kterou jsme připomínali v souvislosti se zaměstnaností, boj proti chudobě svým způsobem mm, je věc, která zůstala poněkud stranou zájmu, jak tedy EU, tak ale také OSN, čili rámcová směrnice přihlížející k subsidiaritě, to by skutečně přineslo jaksi více uspokojivou odpověď a umožnilo by to novým generacím a lidem, kteří se ocitli jaksi mimo zájem institucí, aby získali zpět své místo, aby si uvědomili, že Evropská unie hodlá také pracovat s tím konceptem občanství, které je uvedeno v Lisabonské smlouvě. Takže já ještě jednou chci poděkovat paní Figueredo za to, že převzala nebo hodlá převzít ty eh, pozměňovací návrhy, které jsou z tohoto hlediska podstatné. A bude samozřejmě také třeba Eh, takto postupovat ve všech politických skupinách našeho parlamentu. A teď tedy pan Ludvíkson. Eh, Děkuji. Já hned úvodem mohu říci, že stoprocentně podporuji úsilí snížit chudobu v Evropě. To je něco, co bychom měli dokázat E, Evropa je ovšem různorodá a Frederik hovořil o, kole- o systému kolektivního vyjednávání a je důležité, aby tam, kde existují dohody o kolektivním vyjednávání, abychom je brali v úvahu a abychom vedli debaty o minimálním mzdě a minimálním příjmu. Někdy není lehké poukázat na rozdíl mezi těmito dvěma pojmy. Někdo hovoří o minimálním mzdě, někdo o minimálním příjmu. Musíme to přesně definovat. Minimální mzda je často tedy minimální mzdou v rámci kolektivního vyjednávání a jak už zde bylo řečeno, to je důležitý prvek toho všeho. Tam asi nic změnit nemůžeme. Nechceme se přece pouštět do ohrožování eh, dohod vyjednaných v rámci kolektivního vyjednávání. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Myslím, že už nikdo další se nezapsal, takže dám slovo paní Figueredo, abychom mohli uzavřít tuto etapu zkoumání jejího stanoviska, její zprávy. Ještě eh, možná zástupce komise, chcete vystoupit? Přeje si vystoupit zástupce komise. Takže paní Figer... A pardon, omlouvám se. Après mûre réflexion. Takže po zralé úvaze by komise chtěla vystoupit, takže jí rádi dáváme slovo. Um, Děkuji. E, na mě nepadly žádné konkrétní otázky, takže jenom několik obecných bodů. Podle mě ta zpráva představuje e, důležité politické posílení k debatě nad tímto tématem. My jej samozřejmě velice pečlivě sledujeme. A existuje několik faktických bodů, ale jenom takových e, vlastně Eh, bodů menšího, eh, menšího dosahu a ty vám kolega ze sekretariátu pošle písemně. Takže tyto faktické poznámky vám přijdou písemně a budou se týkat eh, návrhu změní té zprávy. Děkuji. Takže teď paní Figueredo. Ano, děkuji. A v reakci na komisi chci říci následující. A zdůvodně, co se týče zdůvodnění, tady si myslím, že jako v rámci malé změny bychom do toho měli ještě pojmout, tedy 2008, nevím, kde to bylo číslo, je to v té zprávě a je to doporučení komise z roku 2008 z 3. října přesně. A to si vezmu na starost já. A tím tady vezmu v úvahu tu faktickou otázku, o které jste se zmínili. To je vlastně v rámci preambule v jednom z těch bodů a e, je to tady součástí té preambule, ale, a to chci ještě doplnit, toto doporučení bohužel nemělo takový dopad, jak si to Evropská komise představovala. Jinak bychom totiž taky nebyli v té situaci, v níž jsme nyní. A proto potřebujeme něco víc, něco silnějšího, proto jsme zde a hovoříme o rámci posílení těchto opatření. Abychom vzali v úvahu tíživost té pozice chudoby a vyloučení. Ale eh, teď eh, ke všem těm kolegům, kteří se zde vyslovili, ukazuje se, že i zde v tomto parlamentním výboru máme dost velké problémy dosáhnout koncenzu k otázce směrnice, co tam bude obsaženo, jaký cíl by se stanovil. I přesto se ale domnívám, že by to mělo být možné a já se alespoň pokusím v tomto směru, v tomto duchu pracovat a pak uvidíme. A ještě jednu věc chci objasnit. A chci to znovu zopakovat. Zde nejde, rozhodně zde neběží o minimální mzdu. Politika minimální mzdy nebo tarifní vyjednávání, to je něco úplně jiného, to probíhá v každém jednom státě a e, toho se naše zpráva nedotýká. A to jsem také jasně vysvětlila v té zprávě. O toto nikdy nešlo, takže zvláštnosti jedné každé země v otázce nastavení e, mest, to se uznává nad rámec toho chceme vytvořit mechanismus, který by přivedl členské státy k tomu, že by začaly garantovat určitý tzv. minimální příjem. Takže tady ne, se nevychází z příspěvku. Na, naopak, toto vlastně eh, je bezpříspěvkový eh, bezpříspěvkový režim. A e, tady samozřejmě e, se bude nárokovat rozpočet členských států, eventuálně i třeba celé Evropské unie. Takže když to v nějakém členském státě bude ta situace finanční tak obtížná, že vznikne ta potřeba. Což ovšem samozřejmě nesmí vést k tomu, že bychom zapomínali na chudobu nebo dokonce na extrémní chudobu. Tady budeme muset umět najít odpověď. Ale jak bylo řečeno, eh, skutečně nejde o minimální mzdu. Do toho se nebudeme vměšovat. Ani nejde o vyjednávání sazeb či tarifů a všeho toho, co se s tím pojí. Nám jde o minimální příjem, to znamená bez ohledu na nějaké odvedené příspěvky. To znamená něco, co by se vyplácelo přímo ze státního rozpočtu. v jednotlivých členských státech je na to různá úroveň citlivosti. Někde tedy se navrhuje 60 tedy um, minimálního příjmu nebo uh, průměrného příjmu. Ve finále jde přece o to, abychom vlastně poskytli něco, co bude ležet nad tím Prahem chudoby, ne pod ním, ale za tím účelem bychom museli definovat takový práh chudoby. Takže já vlastně souhlasím s tím, co platí dnes. To znamená 60 tedy průměrných, eh, průměrných příjmů v jednom každém členském státě. A tím se dostáváme k otázce minimálního příjmu v celé Evropské unii. Takže ta koncepce vychází, se týká minimálního příjmu v Evropské unii, ale konkrétně jde o minimální příjem v jednom každém členském státě a ta situace se v každém členském státě bude lišit. A ta, také je potřeba vzít v úvahu eh, přístupnost eh, eh, veřejných služeb pro jednotlivé příjemce. V některých Eh, eh, státech je ta situace snadná, někde se poskytují veřejné služby skoro téměř zdarma, v některých zase ne. To je také potřeba brát v úvahu. Takže zvláštnosti, specifické rysy jednotlivých států bude potřeba respektovat. I přesto bychom měli být schopni nastavit nějaký společný rámec a to je právě obsahem mého návrhu. a i komise by se tímto měla zabývat právě v tomto roce boje s chudobou, která eh, nabývá na velkých rozměrech. Tady by komise měla být konkrétní, vyslat jasný signál některých eh, státech už je zavedeno eh, určité řízení nebo postup boji proti schudobou, v jiných státech to vypadá jinak. I to by mělo být součástí solidarity Evropské unie a rozpočtu společenství. To podle mého názoru je ten rámec, ze kterého vycházím. Jak jsem řekla, 16. tedy se sejdeme a eh, prodebatujeme tyto návrhy a společně toto můžeme konkretizovat. Děkuji zpravodaji. Pokud jde o ty kompromisní pozměňovací návrhy, já za to děkuji. Hlasování o vaší zprávě proběhne 24. června. Ještě budete mít zřejmě tedy několik setkání s těmi, kdo vám budou pomáhat s vypracováním kompromisních návrhů a potom tedy se o tom bude hlasovat na plenárce v říjnu, čili v souvislosti vlastně s tím Mezinárodním dnem boje proti chudobě. Bude to naše zasedání, kde budeme mít i slavnostní zasedání a připomínám, že pan Paul Buše, který je čestný předseda e, Združení Carmundo, to znamená tedy čtvrtý svět, to znamená tedy lidé jaksi mimo eh, hlavní společenské proudy. Děkuji vám opravdu za to, že jste se tak aktivně účastnili naší práce i přes přerušování dnes dopoledne. Zítra ráno povede jednání paní Lin, které moc děkuji a přeji vám hezký večer.